Good afternoon. Uh, dobré odpoledne. Ráda bych vás požádala, abyste se usadili, abychom mohli začít. Uh, FEM committee meeting, please. Uh, and I will speak uh, in uh, Portuguese. A budu mluvit portugalsky. Boa tarde a todos. Uh... Přeji všem dobré odpoledne. Ráda bych zahájila dnešní odpolední zasedání, které potrvá od 3 do 18.30 dnes odpoledne. Začneme přijetím pořadu jednání. Pokud nemá nikdo žádné námitky, je pořad jednání eh, považovaný za schválený. Druhý bod je schválení zápisů ze schůzí z 30. a 31. března 2015 a 6. a 7. května 2015. Pokud nebude mít nikdo žádné připomínky a námitky, budou tyto zápisy považovány za schválené. Přejdeme na třetí bod. sdělení předsedkyně. Mám pro vás informaci, že na základě žádosti paní Morvaj o účast v misi FEM do Irska 20. až 24. nebo 25. září 2015 protože ona požádala o účast nad rámec kvóty podle pravidla 4.1b. Následoval písemný postup mezi koordinátory, aby se mohlo rozhodnout, jestli tato žádost bude schválena. A já mám pro vás informaci, že většina koordinátorů FEM doporučila, aby tato žádost schválena nebyla. Doporučení koordinátorů bude považováno za přijato výborem FEM dnes, pokud nikdo nebude mít žádné námitky s přihlednutím té informace, kterou jsem vám teď dala. Má někdo nějakou námitku? Pokud ne, tak eh, druhá informace, kterou po vás mám, je to, že 26. května tříčlená delegace výboru pro práva žen jela do Ženevy členy delegace byli zpravodajové pro zprávu rovnost pohlaví a zlepšení uplatňování žen v digitálním věku. A zpravodaj požádal aby mohl krátce informovat o tom, jak ta návštěva probíhala. Já tedy požádala, já tedy dám tady Ránské krátce slovo. Děkuji. Možná ani nebudu potřebovat tři minuty. Chtěla jsem vám jenom stručně říct, o čem jsme mluvili. Nebyla jsem tam sama, byla tam také Julie Wood z SAD a Catherine Bede ze skupiny ALDE. Bylo to fórum SIS, kde se projednává celá řada záležitostí, pokud jde o internet, IKT a informační společnost. Organizovalo to ITU, UNESCO UNCAT a UN Women. A jedna z otázek, které měly být letos na pořadu jednání, byla také otázka rovnosti pohlaví. Víte, že budeme mít zprávu z vlastního podnětu o lepším uplatnění žen v digitálním věku a my jsme tam chtěli jet, abychom zjistili, co už se dělá v OSN, protože v OSN už se této věci věnovali a navrhli několik věcí. Měli jsme velice užitečné schůzky s celou řadou žen ze sektoru IKT, s podnikatelkami, s aktivistkami a také se ženami z ITU a z různých orgánů OSN. A abych to shrnula, OSN se zatím hodně zaměřuje na digitalizaci a vzdělání, na digitální gramotnost, zvlášť pro ženy, a také na přístup k digitálním médiím. A to bude také jedna z věcí, které budou podle mě velice zajímavé, až budeme diskutovat o naší zprávě. A myslím, že vedle těchto priorit se všechny členky delegace shodly na tom, že bychom měli poněkud rozšířit rozsah, takže relevantní otázky, které vyplynuly z diskuzí, zahrnovaly také financování, programy financování, které mohou využívat zvlášť ženy, pokud chtějí být aktivní v sektoru IKT. Dále je to otázka rovného odměňování v sektoru IKT, protože ta čísla jsou dosti dramatická a vůbec to není vyvážené, když se podíváme na odměny mužů a žen v tomto sektoru. Dále je to opět otázka kvót. Můžete se na ta čísla podívat, zvlášť v Evropské unii. Zastoupení žen v představenstvech v společností v sektoru IKT je mezi 4 a 7 procenty. Tím bychom se tedy také měli zabývat. Dále je to otázka násilí na ženách, otázka eh, kyberšikany, ke které hodně dochází na internetu a jak to můžeme řešit tak jsme měli velice důležitou schůzku se zástupkyní Mezinárodní organizace práce. To se týkalo digitalizace trhu práce a toho, jak, jaký dopad to má na ženy. A toto by měla být témata, o kterých eh, by se mělo diskutovat v rámci této zprávy z vlastního podnětu. A já myslím, že bylo opravdu užitečné, že tam ta delegace jela jako začátek takovéto debaty. Negativní na tomto fóru bylo to, přestože jsme se setkali s celou řadou aktivních žen, které mají vysoké postavení v sektoru IKT. Zahajovací panel fóra zahrnoval 12 osob a všichni byli muži. A já myslím, že to jednoznačně ukazuje, že ženy potřebují lepší uplatnění, zvlášť v tomto sektoru. A my jako výbor FAM bychom měli rozhodně prosazovat důraznější hlas žen. Ani jedna z kolegyn tady není, ale pokud máte nějaké otázky nebo pokud se ve vaší skupině něco děje a týká se to těchto témat, pokud chcete o něčem diskutovat, tak mi dejte vědět. Mě by to velice zajímalo. Děkuji. Mnohokrát děkujeme paní Rajnské. Chci se ještě zeptat, jestli ještě někdo, kdo byl případně v této delegaci, chce něco dodat? Ne, nejsou tady, aha. A poslední sdělení. Chci vás informovat, že pokud jde o změny v rozpočtu na rok 2016, koordinátoři 6. května rozhodli, že o pozměňovacích návrzích pro rozpočet se bude hlasovat 13. až 14. července. A nyní tady přejdeme ke čtvrtému bodu na pořadu jednání, což je výměna názorů na téma pracovnice v domácnosti a pečovatelky v Evropské unii. Naší zpravodajkou je Kostadinka Kuneva. A já jí nyní dám slovo, aby nám mohla představit eh, návrh zprávy. Děkuji mnohokrát. Velice mě těší, že zde mohu být a že si můžeme vyměnit pár myšlenek, tak abych ráda slyšela vaše náměty, abych mohla vypracovat text, u něhož budeme moci zohlednit i vaše náměty, tak abychom mohli pokrýt nejrůznější aspekty tohoto tématu. Dovolte, abych vám ještě jednou připomněla, že se zaobíráme ženami eh, k pracujícími jako pracovnice v domácnosti a pečovatelky. My na tom pracujeme společně s výborem pro zaměstnanost. Eh, výbor EMPLO mm, je odpovědný za oblasti, eh, které jsou pokryté také Mezinárodní organizací práce. Práce v domácnosti je tedy něco, kde je třeba eh, přeskoumat, zda odpovídající legální rámec je také správně transponován v jednotlivých členských státech. Já se přitom soustředím na následující témata. Jaké ženy pracují jako pracovnice v domácnosti? jak to vypadá s domácí péčí. Je tomu tak, za tady ještě panuje názor, že péče je doménou, či má být doménou žen, a nebo hm, také péče o děti, jak to vypadá se státními infrastrukturami. Tady existuje veliký rozdíl mezi severem a jihem Evropy. Otázkou je, jaké jsou zde osvědčené postupy co existuje v jiných zemích, co můžeme zlepšit. A příznačné je také ještě, eh, že se používají takové bony. V Belgii třeba existuje titre service. To je prostě systém takových poukázek, který je také velice efektivní, užitečný. Um, a e, na to bychom se měli podívat. E, existuje celá řada imigrantek, které pracují jako pomocnice v domácnosti. Tady jsou migrační proudy velice významné, protože e, Migrantky mm, snadno nacházejí takováto místa jako pracovnice v domácnosti, ale musí také zabezpečit obživu celé rodiny. A tady existuje určitá past, protože eh, existuje celá řada neformálních pracovních poměrů, mm, protože ne vždy jsou tyto ženy pojištěny na dobu, kdy pracují ani nemají odpovídající práva, například práva na důchod. Je to tak, že existují eh, snahy v členských státech tuto oblast regulovat. Země se s tím vypořádávají různým způsobem, ale jsme ještě velice vzdáleni o to, abychom měli jednotný rámec, který by jednotlivé národní úřady aplikovaly. Jedná se tady o eh, za o práva zaměstnanců a e, tyto pracovnice by měly mít také právo na důstojný život a na důstojný důchod. A je třeba, abychom se také podívali na to, do jaké míry tyto profese, jako praco, práce v domácnosti, jak jsou upraveny. Otázkou tedy je, zda v některých zemích tady není veliký prostor pro zneužívání. Tady eh, pomýšlím například na společnosti eh, sestávající pouze z jednoho společníka. Tady není zcela jasné, do jaké míry se tyto společnosti začlenují do sociálního systému. Je to velice důležité téma. Nedeklarovaní zaměstnanci nemají ku příkladu žádný přístup ke vzdělání nebo k dalšímu vzdělávání. Práce v domácnosti často eh, probíhá za nehygienických podmínek. Je třeba mít tady také ochrana opatření a proto je třeba mm, upozornit na dodržování nezbytných hygienických podmínek. Ale těmito oblastmi se vlastně zatím žádný rámec regulatorní nezaobírá. Ale na povrch proniká aktuálnost těchto otázek a proto je důležité Eh, něco v této oblasti udělat a odbourávat obavy. Přitom musíme myslet i na odbory. Ráda bych poukázala na závěr, na následující věc, zcela nezávisle na nejrůznějších důvodech je tomu přece také tak, že tato otázka se týká hodně žen. Nejenom ženy, které pracují v domácnosti, ale také je zaměstnávají hlavně ženy nebo vyhledávají ženy. Možná, že toto nebylo ještě dostatečným způsobem zohledněno. Pracují-li ženy pro nás, tak tím nám umožňují abychom mohli rozvíjet náš život, náš sociální život, a otázkou je, zda vůbec přemýšlíme na to, nad tím, že tyto ženy pracují bez sociálního pojištění, bez jejich práv a co to znamená pro jejich život. A zda tedy e, náš život e, není obětován jejich. Neseme zde tedy naše odpovědnost. Musíme se postarat o to, aby ženy pracující v domácnosti měly taková práva, která jim umožní důstojný život s bezpečností, s důstojností a také s právem na důchod. To vyžaduje samozřejmě hodně právo, informační, hodně práce, informační kampaně, osvětu, aby si všichni uvědomili, že i zde neseme naši odpovědnost Tady přece je také otázka, zda se nám může podařit něco zlepšit. Muito bem, obrigada, Constantino. Děkuji, Kostelinko. A nyní zahájíme rozpravu k právě předloženému návrhu zprávy chcete-li uh, se tady zúčastnit, tak uh, zvedněte ruku a je paní Lopez Haně. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já tady hovořím na místě kolegyně Rosy, která tady teď nemůže být a přečtu tady její úvahy, které chtěla přednést na výboru. Existuje tady vztah mezi dvěma typy práce v domácnosti, hrazená a nehrazená. Přístup žen k, k práci, která je odměňovaná a placená, to je v oblasti pracovnic v domácnosti. Pracovnice v domácnosti může být vázaná na několik zaměstnanců, to znamená, že některé práce se dělají v rámci částečného pracovního úvazku a ne všechny jsou ještě eh, deklarované. Eh, také eh, s schopnosti nebo možnosti žen jsou podceňovány, eh, protože je může zaměstnat kdokoliv bez toho, aby požadoval jakoukoliv kvalifikaci. Je to práce, která nikdy nebyla jasně definována. Celá řada pracovnic v domácnosti a zaměstnavatele eh, mají založený vlastně vztah na základě jenom pocitu a emocí a uchází, dochází tady k častému zmatení eh, mělo by se zaručit, aby tady existoval veřejný prostor pro tuto práci abychom také uznávali všechny tyto druhy práce jako práci jako takovou, aby tady panovaly podmínky pro zaměstnance. Je to kvalifikovaná práce, i když mnoho žen přichází pracovat jako do domácnosti pouze na základě zkušenosti práce ve své domácnosti, ale v Evropské unie by mělo dojít k regularizaci neformální ho pracovního poměru. Protože zejména pracovnice v domácnosti, které jsou imigrantkami, eh, nemají dostatečnou právní ochranu. Kromě toho plat je velice nízký a někdy ani nepokrývají sociální pojištění. Eh, pracovnice v domácnosti jsou eh, často vylučovány z těchto práv pracovnice v domácnosti by měly být chráněny pracovním právem, ale to se také liší v jednotlivých státech. V západních státech a na jihu Evropy je práce v domácnosti víceméně regulována specifickými zákony či tarifním vyjednáváním. Ve střední Evropě a na východní Evropě tady máme kontrakt, protože tady úprava pracovní legislativy existuje. Když se podíváme na to, jakým způsobem je to upraveno v nejrůznějších státech, vidíme, že tady je eh, nedostatek regulace v této oblasti. Eh, a bylo by eh, třeba aby se tady stanovil také maximální počet hodin týkající se přítomnosti pracovnic v domácnosti. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jde Gorazmír Neuschl. Děkuji, paní Nojšo. Děkuji eh, za eh, váš výklad, bylo to velice zajímavé. Eh, zmínila jste velice, důležitých, velice mnoho důležitých bodů. Mě by napadly ještě tři další, které myslím, že musíme projednat v této souvislosti. Za prvé je to násilí na pracovnicích v domácnosti protože při takovémhle úzkém soužití samozřejmě vznikají velmi zvláštní situace pro ty ženy. A vždycky e, je tady e, to téma mm, násilí v případě žen, ano, ale v tomto kontextu je to mimořádně důležité. Potom druhé téma e, je téma placení. Ženy, které pracují v domácnosti, často dostávají zdarma potravu a, nebo stravu a ubytování. Ovšem otázkou je, v jakém je to poměru když eh, jim potom půlku eh, výdělku zadrží právě za toto. Eh, I když oficiálně ven, tedy na venek, tyto ženy dostávají zaplaceno docela slušně, ale půlku potom toho nedostanou. A potom by mě zajímala za třetí věnova, věková struktura. O jaké věny se jedná? Jsou v takovém normálním věku, nebo jsou to také, také velmi mladé ženy? které jsou prací eh, v domácnosti, eh, kterým se brání tím eh, vlastně v jejich dalším vzdělávání. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Raňské. Oh, I didn't think I, it would be so... Já jsem si nemyslela, že dostanu slovo tak rychle, tak děkuji. Já tady kakuji eh, za Ané Současun, která sleduje tuto věc a která mi se psala několik bodů. Myslím, eh, že pro nás, my mm, jsme velice rádi, že se tady o tomhle hovoří. A také děkujeme paní Kunevě, protože tohle je velice důležitá otázka, která eh, se často dostá, tady děje někde ve skrytu a je třeba i věnovat pozornost. Řada důležitých věcí už zde byla pojmenována. Pro nás je velmi důležité i to, co jste říkala vy, paní Koneva, a sice eh, to eh, ocenění této práce, protože to hraje velmi důležitou roli v eh, sociálním začlenování do společnosti. Je to stále důležitější podpora lidí. Pokud se podíváte na demografické změny, kterým společnost čelí, pokud se podíváte na trh práce, účast eh, žen na něm, tak to si myslíme, že eh, je třeba eh, tomu říkat pozitivní příspěvek společnosti a ekonomice. A není to dostatečně zatím vidět. Za druhé, a to je téma, které má velmi jasný, jasný černový rozměr. Víc procent pracovníků v domácnosti jsou ženy a zejména se to týká přestěhovalky. A potom je tady třetí věc, eh, oni často jsou zneužívány a jsou eh, velmi zranitelné vůči eh, zneužívání. Otázka násilí je jenom špičkou v ledovce, protože je tady celá řada jiných způsobů zneužívání. Otázkou je, co můžeme udělat a čemu bychom měli navrhnout ke změně situace stávající. My bychom žádali, o e, záruku rovného zacházení hm, se všemi pracujícími, či sociální standardy, sociální zabezpečení, ochrana před jakýmkoliv typem e, Eh, vykořišťování, která by byla eh, zaručena všem eh, pracovníkům v domácnosti a za prvé a potom je to samozřejmě také to uznání toho, že jsou životně důležití pro naši společnost. Potom dále, zatím jenom čtyři členské státy Evropské unie ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o pracovnících v domácnosti a myslíme si, že náš výbor by měl být jeden z, hlasem, který, z hlasů, které dotlačí celou Evropu Evropskou unii k eh, této ratifikaci všechny členské státy, protože to může být velmi důležitý krok eh, k eh, zabrání vykořišťování a také k ocenění práce pracovníků v domácnosti v naší společnosti. Takže pokud bychom tuhle otázku zvedli, tak bychom byli velmi rádi. Děkuji. Mnohokrát děkuji a teď paní Besecha. Děkuji. Chtěla jsem poděkovat paní zpravodajce za návrh zprávy k tématu, který se nás týká všech, domnívám se, protože všichni známe někoho, kdo pracuje v domácnosti, všichni máme nebo nemáme osoby, které pracují v domácnosti, anebo buď jsou u nás nebo pracují pro někoho jiného. A ráda bych tady uvedla několik úvah mé kolegyně, která zde nemůže dnes bohužel být. A myslím si, že kromě toho, že se jedná o otázku nesmírně významnou, protože práce v domácnosti není totéž jako situace těch, kdo v domácnostech pracují. Obecně je to tak, že ženy pracují eh, samozřejmě eh, i ženy, které jsou zaměstnány jinde, tak pracují ve své domácnosti. Ale Eh, myslím si, že musíme hovořit, že tady hovoříme o milionech mužů, eh, pardon, <laughs> miliony žen a dívek, které pracují ve specifických podmínkách. A kromě té důležité role, kterou hrají ve společnosti, aby ženy, pro které pracují, se mohly věnovat své práci, aby mohly lépe slaďovat svůj profesní a soukromý život, patří tito pracovníci v domácnosti k těm, kteří nejvíce trpí v roce 2011 eh, bylo ukázáno, že předpisy Mezinárodní organizace práce byly podepsány pouze několika málo státami. neexistuje tady vůbec žádná, mm, žádné ospravedlnění, proč dva roky už státy nepodepsaly tento důležitý dokument a já si myslím, že my bychom to měli vyžadovat. My bychom měli vyžadovat, aby se okamžitě začaly plnit podmínky a aby státy, které mají E, balíček, které mají tuto umluvu na stole, aby ji také realizovali. Některé kolegyně už řekly, že je třeba rozeznat ten pozitivní dopad, e, protože pracovnice v domácnosti přispívají e, k dobrému životu té které domácnosti, k pohodě v domácnosti. Všichni víme, že pracovnice v domácnosti může plnit celou řadu širších úloh a role jako například nejenom udržování domácnosti jako takové, ale pečovat o osoby v té domácnosti a to už je zase jiný druh práce, nebo se starají o malé děti, nebo o staré občany, prostě o občany závislé. A to je daleko více než práce, to je práce, eh, která se týká eh, charakteru společnosti, kterou vytváříme. Proto musíme okamžitě se snažit o to, aby e, tady byla regulace, aby se bojovalo proti využívání, zneužívání těchto pracovnic. A měla by tady být jasná právní úprava, tak jako existuje pro jiné druhy profesí. Přístup k tomuto typu práce neznamená, že nějaká žena nebo nějaká mm, dívka, která pracuje v domácnosti, by neměla mít přístup k dalším možnostem vzdělávání. Já si myslím, že my mm, e, tady přece víme, zejména v našem výboru, že vzdělání je zcela zásadní a klíčová věc. A e, proto mm, toto právo na vzdělávání musí mít i pracovnice v domácnosti. Také tady máme další významnou záležitost. Velice často se jedná o práci, která není eh, deklarovaná. Je to fenomen, který eh, v mnoha členských státech znamená, že se to eh, týká jak pracovní z domácnosti, tak ale i státu jako takového. A potom nelze zapomenout na tom, jak vlastně pracovnice v domácnosti souvisí s jednotlivými politikami členských států v otázkách imigrace. V mnoha zemích eh, tady jsou úpravy pracovnic v domácnosti tak slabé, že to nechává ženy ve velice špatných podmínkách. A Myslím si, že tu závažnost, jakou má tato zpráva z ekonomického i sociálního aspektu, je tak významná, že jistě se nám podaří zpracovat velice důležitou a konzistentní zprávu. Děkuji vám. Dobrý já Děkuji, eh, paní Pesero. A... Nikdo uh, si uh, teď uh, už uh, nechtěl vzít slovo, takže se zeptám uh, paní zpravodajky Kostadinky Kunevy, jestli uh, chce zareagovat na to, co zde doposud vyslechla. Paraterisis symfonomia osejpat. Pár poznámek, mohu s vámi jedně souhlasit, možná pár odpovědí Násilí samozřejmě existuje, to je téma, které tady je a bude existovat, dokud nedojde k jasným úpravám v oblasti práce v domácnosti, pracovnic v domácnosti, dokud se o to nepostaráme, eh, bude, budou to mít tyto pracovnice v domácnosti vždy velice obtížné. Ku příkladu, mohou být zneužívány a nemají vlastně žádnou možnost vyjednávání, ani co se týče jejich platu. Ženy veškerých věkových kategorií se vlastně pracují v tomto sektoru. A naším cílem je, ochránit všechny skupiny, kterých se to týká. Děkuji. Muito obrigada. Uh, nós tivemos aqui... Děkuji. Takže jsme uh, absolvovali výměnu názorů. Bude to jistě velmi užitečné při uh, přípravě zprávy a, uh, Rozprava k návrhu zprávy proběhne na zasedání od 14. Eh, do 15. září. Takže teď eh, se podívejme na pátý bod na našem pořadu jednání. A tím a budeme projednávat pozměňovací návrhy předložené ke zprávě o zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU. A o téhle zprávě se bude hlasovat zítra u nás na výboru. A teď tedy budeme projednávat eh, pozměňovací návrhy a slovo dostává paní Liliana Rodriguez. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla trvat na překlad, teda chtěla bych říct něco k překladu toho názvu do portugalštiny to eh, slovo anglické empowering neznamená úplně eh, to eh, samé jako získávání dovedností, jak je to předloženo mm, do portugalštiny. Každopádně děkuji všem kolegům, kteří reagovali tak velice pěkně na tu zprávu. Vaše příspěvky mi opravdu pomohly dobře vylepšit ten návrh. Mm, dostal jsem 206 eh, pozměňovacích návrhů a na jejich eh, základě jsme byli schopni se shodnout na 20 kompromisních pozměňovacích návrzích a to eh, je pravděpodobně největší vítězství k tomu, abychom dosáhli dobrého výsledku. Chceme se zaměřit na vzdělávání žen a na jejich zvyšování uplatnění z toho daném měl by tady být nějaký takový mezinárodní den vzdělávání žen. Vzdělávání není cíl sobě, je to nástroj k tomu, eh, jak si zvedou sebe důvěru. A to je věc, eh, kterou eh, člověka nelze naučit, ale je mu třeba mu ji ukázat. Tohle nelze udělat špatně. Nelze to také dělat, ale eh, ze zhora dolů. Musí to být ze spoda nahoru. Je třeba stavět dům od základu. Musíte mít dobré základy. A ve školách vzdělávací instituce jsou ideální pro to, aby eh, vytvářely v lidech určité demokratické základy nebo základy v té společnosti. Ale teď to tak ještě úplně není. Vzdělání je tedy velice důležité a rovnost pohlaví je velice důležitá ve všech oblastech vzdělávání a lidé se velmi brzy uvědomují, že dívky jsou často diskriminovány v dnešní Evropě. Navzdory tomu, že rovnost je jedna z našich eh, základních hodnot, máme ještě eh, hodně eh, práce, pokud je o svobodu, rovnost a bratrství. Na začátku naší práce jsme si stanovili dva hlavní cíle. Chtěli jsme eh, zaručit eh, eh, rovnost a posílení nebo zvýšení uplatnění dívek ve vzdělávání. Potom jsme hovořili tedy o diskriminaci ve vzdělávání a máme tam pět konkrétních cílů. Chtěli jsme vytvořit dobré prostředí pro rovnost pohlaví, chtěli jsme posuzovat osnovy a pedagogické programy a chtěli jsme posuzovat rovnost pohlaví, pokud jde o rozhodování ve školách a chtěli jsme eh, zajistit, aby ženy nesly větší odpovědnost ve vzdělávacích institucích. A také jsme tady hovořili o rovném ekonomickém, ekonomicky rovném přístupu ke vzdělávání. To jsou to důležitá opatření a cílem je také držet se opatření, která vydala Rada Evropy. Pokud jde o to téma STEM, což je věda, technika a energetika a matematika. Je třeba zajistit, aby se těmto tématům věnovaly více dívky. Musíme se zaměřit na vzdělávací materiály, na učitele a vytvořit kulturní prostředí, které bude podporovat rovnost pohlaví. A musíme do toho také zapojit rodiče. Musíme se zaměřit na procento mužů v raném dětském vzdělávání. A také se chceme postarat o to, aby eh, potřebné rodiny dostávaly podporu, aby eh, dívky mohly zůstávat ve škole. Podívejte se na ideologické rozdíly také mezi našimi členskými státy. všechny eh, eh, parlamentní frakce by měly přispět. A tak tomu bylo. A já jsem velice ráda, že se se mnou ostatní shodli na konkrétních opatřeních, která je třeba přijmout. To znamená konkrétní vzdělávání těch, kteří jsou přímo nebo nepřímo součástí vzdělávací obce. Je třeba eh, zabývat se formálními i neformálními osnovami, i těmi skrytými osnovami ve školách. Je třeba zajistit rovný přístup k vzdělávání v informačních technologiích. A také musíme podporovat podnikavost žen a musíme analyzovat vzdělávací materiály tak, aby rovnost pohlaví v nich byla eh, zobrazena. Musíme posílit eh, lidská práva tak, aby neexistovala žádná diskriminace proti lidem, lidským bytostem. Ta osnovy, osnovy jsou velice důležitá věc. Ovšem, Vlastně je třeba uvědomit si eh, eh, tady také to, jak je špatně to přeloženo do portugalštiny, to slovo empowering. Nechci, aby eh, dominance se vůbec tolerovala. Chceme, aby Evropa byla společností, kde je změna možná. Chceme, aby dívky měly stejné výchozí podmínky jako chlapci a mladí muži. Pokud to nebude možné, tak už tak rovnost možná nebude. Všichni víme, Ehm, ženy i muži, že je třeba podpořit tuto zprávu. Pokud ji nepodpoříme, tak eh, nemá smysl tady hovorit o rovnosti pohlaví. Děkuji mnohokrát. Eh, tohle to není mimochodem zpráva SAD, není to moje zpráva. Nebylo tady to tradiční rozdělení na levici a pravici, je to zpráva, která eh, Mm, se týká všech z nás. Myslím, že všichni chápeme, jak je třeba chránit eh, dívky na eh, světě, ve kterém se stále eh, zabíjejí novorozené dívky, protože jsou to dívky. Doufám, že tato zpráva poslouží tomu, abychom zajistili boj s obchodem eh, s mm, dívkami. Přístup ke vzdělávání lidské práva a je zcela základní i pro dívky. Děkuji. Děkuji. Lilianě Rodriguez. Myslím si, že to, co jste říkala o eh, tom, jak eh, byl ten název přeložen do portugalštiny, tak to si sekretariát jistě poznamenal. A teď se podívejme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 bylo to nesmírně plodné, eh, docílili jsme dobrého výsledku, myslím si, že to je ostatně v dokumentu odraženo. Děkuji tady ještě jednou. Naším společným cílem je, aby vzdělávání bylo na eh, dostatečné úrovni a aby hlavně k němu byl umožněn přístup dívkám a ženám, zejména těm, které se nacházejí v nějaké nouzové situaci toto, tento přístup vzdělávání je nezbytný nejenom proto, že umožňuje rozvoj života žen. Já jsem přesvědčena o tom, že i to může přispět k potírání chudoby. Vzdělávání a přístup k němu je důležitou hnací silou ekonomiky a v tomto kontextu je vzdělávání žen obzvláště důležité. Tady můžeme velice účinně investovat. Musíme to hodně učinit, proto je tak důležité, že tady společně hledáme hlavní směry, abychom mohli vyslat jednotné poselství a tím přispět k tomu, aby se dosáhlo pokroku v této oblasti. Domnívám se, že Tady máme významné mechanismy pro umožnění rovnoprávnosti. Indikátory tady hrají velice důležitou roli. Potřebujeme studie dopadu takovýchto opatření a je také důležité zdůraznit, že zde potřebujeme dostatečné zdroje. V tomto dokumentu nalezáme i tento prvek. Jedná se tedy o zdroje z Evropské unie. Tyto prostředky musíme účinně využívat. To je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěla říci. Domnívám se, že tento dokument je, má velkou kvalitu a děkuji za spolupráci. Muito obrigada, senhora Becerra. Mnohokrát děkuji, paní Besera. Děkuji vám. Já bych ráda znovu využila příležitost, abych upozornila na význam témat zpráv, nad kterými pracujeme, které jsou tak komplexní, tak složité, eh, které se týkají tolika oblastí eh, tato příležitost, že můžeme spolupracovat, jak už na to poukázala paní Rodriguez, čím bohatší budou tyto zprávy, čím větší možnost budeme účastnit se předkládání pozměňovacích návrhů. Ehm, tady jsme skutečně pracovali mimořádně kooperativním dochu. Mm, je důležité, abychom to také využívali. Už jsme to dělali na Mezinárodní den žen, měli jsme semináře, hovoříme se sdělovacími prostředky. Je důležité, abychom zapojili všechny aktéry, eh, kteří jsou zapojeni do těchto tak zásadních otázek. Kromě toho, že se to týká všech, substan- všech zásadních témat, je a nejdůležitější z toho je, že vzdělávání je zásadní pro autonomii, soběstačnost a nezávislost. Bez vzdělání neexistuje žádná samostatnost. A proto přístup ke vzdělávání je tak důležitý. Proto musíme zaručit, aby všechny dívky, všechny ženy měly přístup ke vzdělání a aby obsah vzdělávání byl adekvátní, protože nemá cenu zajistit přístup ke vzdělávání, když obsah potom nepřinese to, co bychom očekávali. E, proto mm, mé uznání platí mm, kvalitě zprávy, ale rada bych ještě upozornila na jeden aspekt, který je také velice významný, když se podíváme na to, jak důležité je vzdělání pro samostatnost a nezávislost. A to je nezbytnost zapracovat eh, také do toho vzdělávání sexuální a vzdělávání eh, v oblasti reprodukce. Dokud ženy Eh, tedy pozor, hovoříme samozřejmě o vzdělávání nejenom dívek a žen. Eh, I dívky, i muži musí znát své tělo, musí vědět, k čemu slouží, do jaké míry s ní mohou žít, jaké změny je čekají a jak důležité je, je, jak je důležité jejich tělo. Vždyť jejich tělo je provází celý život. Pakliže tedy eh, to nebude v osnovách škol, tak těžko budeme moci zaručit takové vzdělání, které naše ženy uschopní. A další významný aspekt zprávy je bořit stereotypy jak ve škole, tak ve sdělovacích prostředcích, které takovou měrou ovlivňují veřejné mínění a také v reklamě. E, paní Rodriguez už upozornila na relevantnost parity vzdělavatelů. Těžko můžeme e, mít nějaký rovnostářský model, rovný model ve společnosti se stejným podílem pro pohlaví, když budeme mít jenom jedno pohlaví silně zastoupeno v oblasti vzdělávání. Musíme tady volit holistický přístup. Není to módní slovo. Holistický je nezbytný. Holistický přístup je nezbytný i v oblasti vzdělávání. Děkuji. Děkuji. nyní Malin Gök. Děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce za tuto výbornou práci a za ten veliký přehled, který nám dala. Mm, myslím si, že máme před sebou na stole velmi dobré kompromisy. Jako mm, předřečnice domnívám se, že vzdělávací systém je nesmírně důležitý, abychom pokročili v oblasti rovného postavení a rovných příležitostí pro muže a ženy. Eh, v posledních eh, stoletech se nezměnilo mnoho na patriarchální společnosti a proto je důležité, abychom eh, změnili věci tím, že budeme pracovat již v základě že budeme mm, vlastně podporovat v samostatnosti, že budeme poskytovat zdroje pro prolamování stereotypů. Tady je třeba věci změnit. To jenom pár významných prvků. Samozřejmě důležité jsou také pracovní podmínky pro ty, kteří pracují ve školním sektoru. Ráda bych tady ještě zmínila několik otázek tam, kde jsme si ještě, kde si ještě nejsme zcela zajedno. 132. pozměňovací návrh. Já jsem hovořila o feministeckém sebeurčení. Pro některé to bude neznámý pojem možná, ale já si myslím, že to budete znát. Všechny, které, všechny ženy, které vyrostly jako dívky, vědí, že vyrůstají s určitým každodenním strachem, že by mohly být vystaveny eventuálním eh, přehmatům nebo násilí. Jak můžeme posílit dívky, aby se mohly lépe bránit? Jak je vybavíme, aby se mohli lépe bránit ve společnosti nikoli v pouze jaksi tělem. Tady se nejedná o tělo, ale abychom jim jaksi ozřejmili, jakým způsobem obhájit svou pozici v životě jako člověk. To je pozměňovací návrh 132. Pro ty z vás, kteří to ještě nebudete vědět, Švédsko s Chile jsou dva státy, které nejvíce pokročily v systému vzdělávání v této oblasti. Už byla realizována celá řada opatření. Bohužel v současné době je tomu tak, že ještě ne všechny děti mají přístup k našemu školnímu systému. Bohužel nejsou ještě podporovány všechny děti, ale to je to, na co my upozorňujeme. My říkáme, že nemohou existovat žádné privátní zisky. Jenom v Chile a ve Švédsku existuje tento privatizovaný školní systém a s tím by se mělo skoncovat. Tady bychom měli začít. A možná, že této zprávě jsou ještě další e, části a to je pozměňovací návrh 146. Tady se jedná o pozitivní obraz. Můžeme konstatovat, že v určitých částech společnosti, zejména u těchto osob dochází k negativnímu ovlivnění psychiky eh, u homosexuálních dívek a je třeba, abychom tady posílili jejich pozitivní image. To je to minimální, co můžeme pro eh, tyto lidi dělat. A proto si myslím, že je to stejně tak eh, důležité jako posílení dívek jako takových. Čili celkově je to velice dobré stanovisko a mám radost, že zítra o tom budeme hlasovat, pak to půjde do pléna. Malin, um, ehm, Mnohokrát děkuji, Marlin. A nyní paní Rajenská za zelené. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že tady už zazněla řada důležitých věcí a já rozhodně chci poděkovat zpravodajce. Chci ještě zúraznit znovu jednu věc, která kterou teď říkala paní Bjark. Pro nás je velice důležité, abychom do této zprávy zahrnuli především situaci LGBT, mládeže. Pořád ještě máme znebokový počet sebevražet mezi touto skupinou a zřejmě zejména mezi transgendry je rozšířená diskriminace, je to mobbing, šikana ve školách. A posílení této skupiny mladých lidí je opravdu velice důležité abychom naplnili ty důležité cíle, které zmiňuje zpráva. A my se proto domníváme, že kdybychom toto zahrnuli do těchto otázek, včetně rozmanitosti a boje proti sexuálnímu zneužívání na základě pohlaví nebo identity, nebo vyjadřování nebo charakteristiky jednotlivých rysů pohlaví. Toto bychom měli také do zprávy dát, to by byl velice důrazný bod, protože v celé řadě škol v řadě vzdělávacích institucí máme velký problém, pořád se tam hodně diskriminuje proti této skupině lidí a myslíme si, že bychom měli být ochranným hlasem a měli bychom se zasazovat za zamezení diskriminaci. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kouben z EFDD. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva zahrnuje víc výzev ke kvótám, víc výzev k různým škatulkám, ale přitom naší prioritou by mělo být učení, výuka. Dokonce je tady výzva pro každoroční evropské ocenění za rovnost pohlaví. Statisíce lidí určitě budou vděční za to, že takto skvěle využíváme peníze. Ale nejlepší jsou pozměňovací návrhy, třeba návrh 20. Tam se uvádí, že rozhodnutí, která přijímají studenti, přispívají k segregaci na základě pohlaví na trhu práce. Budeme tedy v EU vinit z nerovnosti školáky? Další pozměňovací návrh. Muži se musí více zapojit do péče o děti. Péče v rodině by se měla jinak rozdělit. EU vůbec nemá právo zasahovat do soukromého života manželů, partnerů a rodin. Návrh 105 a 108, tam žádáme informační kampaně, i pokud je třeba o kariéru a založení rodiny. A chceme připravit chlapce a děvčata na svou roli v rodině. My vůbec nemáme právo říkat dětem, kdy a jak by si měli založit rodinu a jak žít. Návrh 132, tam se doporučuje zahrnutí feministické sebeobrany nebo výuky feministické sebeobrany, co to vlastně znamená. Samozřejmě, mladí lidé by se měli učit sebeobraně, ale nevím, proč do toho musíme zahrnovat politickou propagandu. A potom 1 141, 141, 143, tam vyzýváme k sexuální výchově ve školách. Evropská unie, dámy a pánové, nemá žádné právo zasahovat do systému školství v členských státech a EU nemá pravomoc, která by jí umožnila doslova, a ne pouze doslova, zasahovat do vzdělávací politiky. Tito europoslanci, než přijmou tyto pozměňovací návrhy, by na tyto věci měli dbát, měli by na to pamatovat. Já se omlouvám, to byl takový hlasitý mikrofon. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní paní Petie za ALS. E Děkuji ti, kteří eh, řekli, eh, že tato zpráva byla špatně přeložena, k těm bych se chtěla připojit. Chorvatský překlad není příliš zdařilý, proto bych ráda požádala sekretariát, aby se starali o to, aby v budoucnu překlady byly eh, lépe provedeny a snáze pochopitelnější a pochopitelnější. Tady se týká o posílení možnosti vzdělávání dívek v Evropské unii. Je to, domnívám se, ale velice citlivá záležitost a musíme se podívat na to, jak situaci děvčat zlepšit. Musíme tady dbát na subsidiaritu členských států, do které my nemůžeme zasahovat. Samozřejmě víme, že otázka vzdělávání, otázka rodiny spadá do absolutní suverenity členských států. Kromě toho bych ráda navrhla paní zpravodajce následující věci. Já jsem také podala pozměňovací návrh, protože se domnívám, že by bylo důležité, abychom posílali právní základ zprávy. Musíme najít nějakou, nějaký pevný základ eh, v obecných významných úmluvách. Ve svém pozměňovacím návrhu jsem požadovala, abychom odkázali na úmluvu o právech dítěte. A plánujete nějaký ústní pozměňovací návrh, já bych to docela rozšířila, nebudete-li nic namítat. Navrhuje, aby se kromě tohoto odkazu na úmluvu o právech dětí ještě připojilo připojilo odvolání na úmluvu o obecných lidských právech, o mezinárodní a potom na mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech každého jednotlivce a také na protokol Evropské úmluvy o lidských právech. Myslím si, že všechny tyto dokumenty by měly být jednotlivě uvedeny a měli bychom se na ně odkázat, protože to nám dá silnější právní základ a musíme dbát také na to, aby tyto dokumenty byly eh, také eh, zahrnovány a respektovány při vzdělávání dívek. A ještě bych ráda pozornila na jednu věc, že jak že rodiče mají jak právo, tak povinnost sledovat vzdělávání svých dětí. Ehm, to říká také článek 18 úmluvy o právech dítěte a v tomto smyslu jsem podala svůj pozměňovací návrh číslo 76. Možná že si musíme lépe uvědomit, že i rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí a také za to, jakým způsobem eh, jsou děti vzdělávány, mohou to rodiče ovlivnit a to eh, zpravodajka vynechala, ten, protože já si myslím, že to tam patří. Ti, kdo má absolutní povinnost a právo eh, starat se o vzdělávání dětí, to jsou právě rodiče. A proto vás prosím, abyste eh, tento pozměňovací návrh zahrnula do své zprávy, aby se, mm, a potom, aby se vyjmenovaly všechny ty důležité umluvy, které už jsem eh, řekla, čili dvě věci, ty mezinárodní umluvy a potom, jak rodiče ovlivňují své děti. Přeci jakými jsme, to ovlivňuje naše rodina. Sněde Zitnanska. Mnohokrát děkuji. Paní Zitnanská? Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za spolupráci paní zpravodajce i dalším stínovým zpravodajům za spolupráci na tomto dokumentu. Já myslím, že je nadevší pochybnost, že nám všem jde o to, aby se muži a ženy byli rovni. Také si myslím, že vzdělání, dobré vzdělání je jednou z cest, jak přispět k této rovnosti mezi muži a ženami. A jak už bylo řečeno, dobré vzdělání může také přispět k omezení chudoby. U chlapců i u žen, ale tak mluvíme hlavně o dívkách a ženách, takže vzdělání je dobrý nástroj k tomu, abychom se posunuli někam dál. Jsem také vděčná za to, že více z mých pozměňovacích návrhů, které právě měly upozornit na to, že mnohá děvčata stále nemají dobrý přístup ke vzdělání, byly zapracovány. Mám na mysli především děvčata nebo děti se zdravotním postižením nebo z marginalizovaných komunit a nebo eh, ze skupin přistěhovalců, takže za to jsem vděčná. A taková celková poznámka, sice už to tady zaznělo, ale opravdu si musíme dávat velký pozor na to, abychom nezasahovali do pravomocí členských států. A vzdělávání je jednou z politik, která patří do pravomocí členských států. Proto bych byla velice opatrná, pokud jde o nařizování obsahu vzdělávání pro jednotlivé členské státy. Už tady také zaznělo a myslím, že ta zpráva by to měla obsahovat, protože v prvé řadě za vzdělávání dítěte odpovídá rodič nebo rodiče, že ta zpráva by měla obsahovat pozměvací návrhy, ať už 76 nebo 78, ve kterých jde o to, že je to základní právo rodičů vybrat si typ vzdělání, ale je to také jejich odpovědnost. A proto by nebylo úplně fér házet celou tu odpovědnost jenom na školy. A možná poslední poznámka, která souvisí i s touto snahou o jakousi podporu pozměňovacích návrhů, které vedou k tomu, že rodina by měla být zapracovaná do té zprávy. Jako matka tří dětí, dvou děvčat a jednoho chlapce, vím z vlastní zkušenosti, že jde především o domácí výchovu, takže budoucí muži, pokud eh, budou respektovat to, jestli budou respektovat ženy, jestli se budou podílet na domácích pracích, nebo jestli nebudou páchat násilí na ženách, já si myslím, že to je opravdu věc výchovy v rodině. Ale samozřejmě tam už my jako Evropský parlament žádný vliv nemáme. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní eh, máme druhého kolo nejdříve eh, paní Besera. A prosím, eh, rychle už hovoříte po druhém. Pará, já budu velice stručná pro našeho kolegu a pro paní Korun rozdíl v této zprávě a v době, kdy jsme teď, je, e, spočívá v tom, že už jsme schválili strategie 2015-2020, co se týče e, rovného postavení rovných příležitostí a to nám umožňuje, abychom si vyjasnili, jakou máme strategickou pozici a a jaké kompetence mají evropské instituce a to samozřejmě vůbec nesouvisí se subsidiaritou, čili uh, Mm, je to v rámci hlavních směrů, které jsme zde schvalovali 2015 až 2020 a já si myslím, že ty nám umožňují uvědomit si, kam až můžeme jít eh, v této otázce vzdělávání a tím nic neporušujeme. Děkuji. Senhor Coburn, eu peço que seja Eh, ještě eh, pan eh, Coburn, ale velice stručně, nemáme moc času. Já slibuji, paní předsedkyně, velice stručně. Upřímně řečeno, není kompetencí členských států, respektive Evropské unie, zasahovat do vzdělávacího systému členských států. Když Británie vstoupila do Evropské unie, tak Eh, podepsala evropské smlouvy, ale nepodepsala nic, eh, co má eh, říkat lidem, jak vychovávat děti, co dělat s dětmi, a nebo aby si nechala kritizovat svůj školský systém. Tohle musí členské státy řešit sami. Tahle sněmovna s tím nemá nic společného mít. Dobrá. Teď si vyslechneme zástupce komise. Máte slovo. Děkuji. Já jsem Gletas Skalianos a, a to z generálního ředitelství eh, školství a kultura. Tohle je velice důležitá zpráva a jsme velice eh, rádi, že eh, jakého pokroku v tomto procesu zaznamenává. Určitě pojmenovává spoustu klíčových otázek i řešení. Ukazuje, že rovnost pohlaví se eh, neobjevuje náhodně. Jsou tady tři hlavní rozměry. Za prvé jsou tady eh, zbývající výzvy eh, rovnosti pohlaví v evropských školských systémech. Potom je tady další rozměr, a sice vzdělávání, co by základní nástroj společenské transformace v našich společnostech. A potom je tady také úloha vzdělávání a vzdělávání výuky v mezinárodní eh, spolupráci a rozvoji. Chtěli bychom vám eh, poděkovat, eh, že jste nás zapojili zatím do všech fází vypracování této zprávy a vážíme si toho. Těšíme se na ten závěrečný produkt i dopad, jaký bude na skutečnou politiku mít. Děkuji. Padla tady celá řada otázek během té debaty a já požádám eh, paní zpravodajku, eh, jestli by tedy eh, chtěla na ně zareagovat. Tak samozřejmě já nemůžu řešit každou připomínku, která zde padla. Byla jsem docela překvapená, když jsem na tomto pracovala. Já jsem měla docela dobré pracovní vztahy se stínovým zpravodají. Bylo to velice klidné, vyměňovali jsme si názory a to bylo velice důležité k dosažení tedy dobrého závěrečného produktu. A samozřejmě tato eh, zpráva nemá za cíl zasahovat do životu členských států a nemá nutit členským eh, státům eh, ty myšlenky, které jsou tady obsaženy, to je doporučení, to je třeba jasně říct toto. My tady doporučujeme to, co si myslím, že je nejlepší pro eh, dívky a mladé ženy. Pořád před sebou na této zprávě máme velký kus práce. Musíme ještě doladit a obrousit hrany. A je důležité, aby eh, všichni zástupci celé Evropy mohli přispět k této eh, debatě a k tomu, co říkala paní Bjork. My jsme eh, samozřejmě tam odstranili ty kurzy sebeobrany v úvozovkách. Pořád to ještě chceme vylepšit tu zprávu, ale hovorili jsme o tom, jak důležité je rozvíjet všechny dovednosti mladých žen a chceme zahrnout eh, fyzické eh, schopnosti, eh, to je tam zahrnuto, a potom LGBT, to je tam také zahrnuto. Debatovali jsme o kompresních poznacích návrzích, bavili jsme se o tom, jestli bychom tam měli nechat seznam, ale nám šlo o to, aby, když tam dáme nějaký seznam, tak by to mohlo někoho vynechat. Takže Naše rozhodnutí je teď eh, jasné eh, z té závěrečné formulace, na které jsme se shodli. Takže rád bych poděkovala všem eh, kolegům, kteří na této zprávě pracovali. Všem děkuji za jejich myšlenky a náměty. Já doufám, že hlasování zítra dopadne dobře a zpráva bude schválena. Děkuji. Děkuji vám. Hlasování tedy proběhne zítra v 10 hodin ráno. A nyní budeme projednávat další bod číslo 6. Ty, kteří se bude účastnit eh, této eh, debaty, poprosím, aby eh, přišli sem na pódium. Další bod se týká výměny názorů k novým pokynům pro začlenění zásahů proti násilí páchanému na základě pohlaví do humanitárních akcí. Výbor eh, FEM se 31. Eh, března eh, rozhodl uspořádat výměnu názorů s UNICEFem, tak abychom mm, mohli probrat nové obecné zásady pro začlenění těchto zásahů proti násilí páchanému na základě pohledu do humanitárních akcí. Požádali jsme eh, také eh, šefa výboru eh, DV, aby k nám přišel, pardon, paní McEwen, takže, ale bohužel nemůže tady být, zastupuje ji pan Stelios Kolouglu, místo předseda výboru DV, který sedí vedle mě. Myslíme, že tento výměn Eh, že tato výměna názoru může přispět k práci výboru FEM mm, na stanovisku k eh, této eh, zprávě při přípravě humanitárního summitu UNICEFu. Mm. A navrhovatelem stanoviska bude paní Nahed za SAD. Máme tady celou řadu organizací, které jsou zastoupené. Na začátek eh, dám slovo eh, rovnou místo předsedovi eh, výboru DV, panu Steliosovi Kouluglovi. Agapitý dnes. Agapitý... Děkuji, Ines. Milé kolegyně, milí kolegové, milí hosté, Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal za výbor DV. Tyto pokyny, eh, které zde představujeme, jsou velice aktuální. Eh, zprávy, které máme od lidí pracujících v různých konfliktních oblastech, nám zprostředkávají jasný obraz velkých lidských tragédií. To jsou konflikty. Způsobené lidmi. Už jsme to viděli i v minulosti, teď to vidíme v Iráku a v Sýrii. Nejslabší vrstvy obyvatelstva, zejména dívky a ženy, se stávají nejčastěji oběťmi takového násilí a trpí také nejvíce při válkách. Eh, trpí sexuálním násilím, zotročováním, znásilňováním, obchodem s lidmi, obchodem se ženami a také nucenými sňatky. To všechno se dovídáme. A vidíme, že je na výsost aktuální a nezbytné chránit tyto dívky a ženy. Všechny ty konflikty, které spolu sledujeme, není nic neutrálního. Jsou tady různé dopady, které konflikty mají. A a má to dopad na ženy, na dívky, na muže. ale ty dopady se velice liší a proto se na to musíme také tak dívat, abychom mohli navrhovat specifická opatření pro ochranu opravdu těch nejslabších obětí konfliktu. Proto se domnívám, že tyto pokyny jsou velice Důležitým nástrojem v rámci všech snah zlepšovat situaci v humanitárních krizí. Děkuji mnohokrát a předám slovo zase paní předsedkyni. E, Děkuji. A nyní dáme slovo našim hostům. A předem jim děkujeme za výbor FAM. Děkujeme za to, že přišli. První bude paní Win Levis. Vedoucí interklastrů z UNICEFu má 10 minut. Mnohokrát děkuji. Já mám PowerPointovou prezentaci. Mnohokrát děkuji za pozvání. Tyto pokyny jsou pro nás velmi důležité. Jsou pro UNICEF zásadní. A proto jsme velmi rádi, že vás tady s nimi můžeme seznámit. Tyto pokyny jsou zásadní pro UNICEF ve všech sektorech. Samozřejmě zejména při práci eh, s dětmi a tady jde o děti postižené jednak konflikty a také přírodními katastrofami. Pokyny budou přijaty na nejvyšší politické úrovni ze strany humanitární komunity, tedy na úrovni stálého výboru, takže všechny agentury OSN se jimi budou řídit a budou se také vztahovat na nevládní organizace a pozorovatele. Příprava těch pokynů byla opravdu dlouhý proces. Trvalo nám to dva roky. A to proto, že jsme hodně konzultovali. Samozřejmě těch eh, konzultací se účastnili odborníci, ale také různí sektoroví eh, specialisté. Pracovali jsme v 660 zemích, dostali jsme průzkumy ze 66 zemí bylo to Mali, Somálsko, Kenia, Kolumbie, El Salvador, spousta zemí. Byl to tedy opravdu rozsáhlý proces a cílem bylo, aby to lidé vzali za své, aby pochopili tyto pokony, aby pochopili, že je mohou využívat a uplatňovat všechny země postižené krizemi. Pokony jsou určeny všem komunitám a humanitárním aktérům, kteří čelí ozbrojeným konfliktům a katastrofám, aby mohli plánovat, implementovat, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat zásadní opatření zabránit a e, omezit účinky ve všech sektorech. A tady nejde jenom o odborníky na tuto věc, jde o všechny, aby to všem pomohlo zabránit takovému zneužívání a jde také o připravenost, tu je potřeba eh, zohlednit ze strany všech aktérů. Musíme se zamyslet nad tím, jak posílit odolnost mezinárodních partnerů, jak lépe podpořit vlády, aby mohly řádně reagovat na násilí páchané na základě pohlaví. Pro pokyny je naprosto zásadní, že se nesnažíme že se snažíme zajistit údaje, které nám potvrdí, že k takovému násilí dochází v krizových situacích. Stigma, které se pojí s násilným páchanem na základě pohlaví, oslabuje sledování, my nemáme ty údaje, které potřebujeme. Samozřejmě občas nám někdo něco řekne, ale zjišťujeme, že ve všech krizích dochází k takovému násilí. Bylo to třeba i v Pákistánu při záplavách v Mali, Zvlášť zranitelné byly vysídlené dívky. Jsou to všechno dokumentované případy, ale samozřejmě, abychom zabránili takovému násilí a abychom něm zabránili, musíme dokázat, že k němu vůbec dochází. Čím se tyto pokyny liší od jiných pokynů, které už byly vydány naším výborem? má mnohem širší záběr. Předtím jsme se zaměřovali na konflikty a dopad konfliktů na sexuální násilí, nárůst sexuálního násilí, to je i nadále priorita, ale zabýváme se i dalšími formami násilí páchaného na základě pohlaví. Máme tam uvedenou třeba nucenou prostituci, dětské sňatky, ženskou infanticidu, obchodování s lidmi. A my se zabýváme tím, jak reagovat a jak těmto věcem bránit. Co se obsahu týče, abyste si udělali představu o tom, co v těch pokynech je, zdůrazňujeme potřebu různých populací, potřeby různých populací, různých věkových skupin, skupin s postižením, LGBT, Jde o různě zranitelné skupiny, což také umocňuje zranitelnost vůči násilí páchaném na základě pohlaví. Zaměřujeme se také na reakci ve všech sektorech, ať už je třeba o bezpečnost, výživu a podobně. Odkazujeme na různé typy katastrof, na to, jak pracujeme v městském prostředí, ve venkovském prostředí a jak všechnu tuto práci integrujeme do eh, běžných humanitárních programů. Každé centrum má například eh, základní seznam, kterým pomůže prověřit, jaké problémy mohou vyvstat. Například nedávno při zemětřesení v Nepálu nebo na Filipínách. Loni, když tam byl tajfun, jsme pozorovali velký nárůst počtu obchodování s lidmi. To byly přírodní katastrofy. A samozřejmě v konfliktech vznikají jiné problémy. Další aspekty. Toto všechno je zasazeno do rámce humanitárních principů, zohledňují se lidská práva a představuje to mezinárodní rámec pro humanitární povinnost řešit tato násilí. Snažíme se také představit případové studie, uvádět příklady. Na takovýchto pokunech je opravdu důležité, aby je ty jednotlivé země vzaly za své a zasadily do příslušného kontextu, aby byly schopné lépe priorit, stanovit priority pro využití zdrojů a lépe reagovat na potřeby zranitelných skupin. Také je důležité poznamenat, že toto všechno vyžaduje určitou expertízu eh, v oblasti tohoto násilí. Je opravdu klíčové, abychom měli podkladové materiály a informace, aby lidé pochopili, o co tady jde a je to potřeba napojit na další nástroje, jako je gender marker, anebo širší strategie na ochranu. Ukazatele a sledování jsou také opravdu zásadní. My jsme zjistili, že je velice těžké prokázat, do jaké míry účinně eh, začlenujeme zásahy proti násilí do humanitární akcí, takže to sledování je opravdu zásadní, aby se zajistilo, že k tomuto začlenování nejenom dochází, ale že zůstává, že je to tak i v průběhu času. Abychom viděli, že to všechno děláme systematicky a v průběhu času budujeme určitý rámec. Ten rámec, který my navrhujeme, sleduje výstupy, které jsou výsledkem zásahů mezi obyvatelstvem. Máme tam také diagram výstupů klastrových aktivit, vidíme, jak se ty programy zlepšují a poměřuje se pokrok z hlediska naplnění celkových cílů. Je to tady důležitý prvek a také jsme se rozhodli, že vás na to upozorníme, protože máme pocit, že musíme vidět, jestli něco vůbec v průběhu času měníme, musíme vidět, jaký to má dopad. A možná ještě krátce příklad toho, co máme na mysli, když říkáme, že nějaký sektor může přispět k prevenci a reakci na násilí páchané na základě pohlaví. Velice často, když nepromyslíme jednotlivá rizika ve všech sektorech, například nedostatek potravin může vést eh, k raným sňatkům, dětským sňatkům, to vidíme třeba v Sýrii. Vidíme, že eh, chlapci dostávají najíst spíš než děvčata. Další dopad bezpečnosti potravin nebo zabezpečení potravin je to, že děti nebo ženy a dívky mají na starosti obstarávání potravin a to často vyvolává napětí v domácnostech a hrozí násilí páchané na základě pohlaví. A my potřebujeme určité mechanismy, které eh, umožňují vypořádat se s tou situací. Stává se třeba, že děvčata odcházejí eh, mlít obilí, tam jsou větší příležitosti k sexuálnímu násilí, znásilnění, pokud děvčata musí chodit daleko do školy, na školní potravinové programy, tak také mohou být eh, cílem útoku cestou do školy nebo domů. Jde také o to, jak se rozdělují potraviny. Je možné, že potom ženy a děti nebo dívky nedostanou jídlo, takže to je také důležité. A důležitá je třeba i velikost eh, nádob. Nádoba musí být dostatečně velká, aby žena mohla přinést domů. A když je tam třeba moc viditelná značka, tak to také může eh, přivodit útok. Tohle procházet nebudu, ale to jsou určité příklady našich doporučení pro implementaci, abychom pomohli vedoucím pracovníkům, aby zabránili nebo změnili následky, aby lépe komunikovali, pokud narazí na nějaké případy, jaký systém mají ohlášení těchto mm, případů, aby se zajistilo, že se řádně někdo postará o oběti nebo o ty, které, nebo kteří přežili. A poslední věc, je to teprve začátek, když už to trvá dva roky, už na těch pokynech pracujeme dva roky, máme implementační strategii a cílem je zajistit programy pro všechny naléhavé situace, pro všechny sektory, ve všech fázích, pro všechny zúčastněné a to tak, aby se zásadně omezilo riziko a podpořila se odolnost. Máme tři klíčové cíle v rámci této strategie. První je jeden z důvodů, proč jsme mimo jiné tady. Musíme to propagovat, rozšiřovat informace a snažíme se to eh, povznést na nejvyšší politickou úroveň. Hledáme šampiony pro tuto práci. Snažíme se to také prosazovat na různých fórech a v různých zemích. A druhým cílem je podpořit náběh. Jde tedy o to, jak zajistit, že dochází k implementaci, jak posilovat kapacitu lidí v terénu. Chceme zřídit pomocnou linku a chceme zajistit, že ty pokyny budou zasazeny do kontextu. Třetí cíl je, jak zapojit do dialogu dárce, jak zajistit, že pokyny budou například zapracované do návrhu, jak prosazovat jejich uplatňování v různých vládách a jak zapojit vlády, aby lépe připravili reakci. A čtvrtý cíl se týká sledování, učení a vyhodnocování, abychom eh, zajistili, že se budeme učit v reálném čase. A toto je moje poslední stránka. To je proces, který probíhá teď. Od ledna má takovou referenční skupinu. Pracujeme s různými lidmi, kteří eh, uvádějí ty pokyny v praxi a doufáme, že se nám to podaří zdokumentovat, že budeme mít případové studie a lepší příklady, které zapracujeme do těch pokynů. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Luis. Děkujeme za prezentaci, to bylo velmi zajímavé. podstatě vidíme, jaká je realita. Jak by se tyto věci měly implementovat v praxi. A nyní přidáme slovo paní Florice Fink-Hoyer, která je ředitelkou pro strategii, politiku a mezinárodní spolupráci v organizaci ECHO. A vy máte k dispozici zhruba 7 minut, prosím. Mnohokrát děkuji. Já musím říct, že jsem velice ráda, že tady mohu být a mohu podpořit nejenom s tímto výborem a s výborem DV práci UNICEFu, protože my jsme samozřejmě přesvědčeni o tom, že je to dobrá věc. A jsme partnery při omezování následků a bránění, prevenci tohoto, tomuto násilí. My si myslíme, že spuštění těchto upravených pokynů přichází v pravý čas, protože narůstají konflikty, máme stále více přírodních katastrof a znamená to mimo jiné, že nejenom ženy a dívky, ale i muži a chlapci jsou zranitelní vůči násilí páchanému na základě pohlaví. A, a my jsme slyšeli, k jakým zvěrstvům dochází, ale bohužel to také narůstá. Všichni se zaměřují na války a válečné situace, konflikty. To je samozřejmě závažný zločin, je to často taktická válka, ale neomezuje se to jenom na tohle. Současně pozorujeme trend terorismu, kde se také využívá násilí páchané na základě pohlaví jako nástroj destabilizace, takže tyto pokyny opravdu přicházejí v pravý čas. Hodně to podporujeme i proto, protože cílem je připravit sdílenou koncepci. To sdílení je opravdu důležité. Potřebujeme sdílené standardy. Protože to pak znamená, že dárci, vy, moje organizace je dárcem, generální ředitelství ECHO je dárcem, ale také partneři v implementaci, se kterými pracujeme, ale rovněž vlády musí uplatňovat tyto standardy, měli by je uplatňovat, měli by je prosazovat. A je to důležité, protože to napomáhá účinnosti podpory. Já myslím, že paní Louise teď uváděla dobré příklady z hlediska potravin, potravinové pomoci, proč je lepší zapracovat aspekt pohlaví i do těchto věcí. Už z hlediska základní koncepce a implementace potravinové pomoci, ale samozřejmě je to také otázka odpovědnosti a dodržování principů. A proto bychom chtěli prosazovat zavádění standardů a samozřejmě i na světovém summitu, který se má konat v příštím roce, v roce 2016, bude to globální summit. A já mám velkou radost, že se také zdůrazňuje poměřování, stanovení standardů a budování důkazů, protože pouze tak můžeme ostatně přesvědčit, že když je to zapracované do celého programového cyklu, získáváme hodnotu za vynaložené prostředky a to je bohužel pro spoustu dárců zásadní věc, nejenom pro nás, ale i pro další dárce. Přestože tou základní věcí by mělo být něco přesvědčivějšího, nicméně musíme se samozřejmě zabývat i tou vědeckou stránkou věci, takže my můžeme rozhodně podpořit zavedení těchto pokynů a není náhoda, že jsme tady společně, protože i z hlediska EU rozhodně podporujeme genderové politiky. Samozřejmě, jako všichni ostatní, i my máme politiku pro rovnost pohlaví, ale jenom proto, abychom se to zapsali někam na papír, že by to byl nějaký dokument, který pak dáme do šuplíku. Je to dokument, je to rámec, podle kterého bychom se chtěli poměřovat. A chceme také, aby naši implementační partneři byli poměřováni právě na tomto základě. To je také poměrně důležité chceme se zabývat pohlavím, ale i násilím páchaným na základě pohlaví. V tomto kontextu máme tři typy činností, zacílené, mainstreaming a nebudování kapacity. Byla bych ráda, aby to bylo srozumitelnější, kdybychom tady mohli uvést několik příkladů. Když se podíváme na zacílené akce, zacílená opatření, můžeme si vzít jako příklad Bangladeš, ale jsou i jiné země, třeba Papua Nová Gvina. Tam je velký počet žen, které v Bangladeši, to je 87% žen, je vystaveno domácímu násilí. A velice často také narážejí na diskriminaci, násilí, sexuální obtěžování, útoky, znásilnění, obchodování, nucenou práci a další formy sexuálního zneužívání. Toto narůstá a v této zemi jde tedy o konkrétní opatření, aby se posílilo povědomí komunit, ale také postiženého obyvatelstva, zranitelného obyvatelstva, aby věděli, jaké jsou možnosti právní ochrany, aby znali svá práva na základě možností, které mají. Člověk na to může mít různý názor, ale je to určitá forma opatření, činností, které nám to umožní řešit. Pokud je o ten mainstreaming, začlenování do hlavního proudu, samozřejmě můžeme se podívat na Etiopii, Etiopii, kde je to nutné. Slyšeli jsme příklad potravinové pomoci. Může to být také otázka sledování, hlídání po každé, když někomu poskytnete vodu nebo hygienické potřeby. Všechny latriny musí být nasvícené v noci, nebo musí to být taková koncepce, aby to neumožňovalo nebo nevytvářelo riskantnější prostředí pro ženy, děvčata a nebo chlapce. To je jednoznačný případ. Ale já myslím, že nemůžeme nesmínit Sýrii a krizi v Sýrii. 80 milionů jsme vyčlenili konkrétně na ochranu, na násilí páchané na základě pohlaví, společně s UNICEFem, s Mezinárodním záchranným výborem, ale také 33 milionů vydáváme na mainstreaming, na ochranu obětí této krize v Syrii a místo předsedkyně místo předseda eh, výboru DV uvedl několik příkladů toho, proč to potřebujeme, proč musíme dávat hotovost děvčatům a ženám, aby zvlášť v táborech, jak už bylo řečeno, nebyly nuceny k předčasným sňatkům, což je v podstatě forma nuceného sňatku nebo nucené prostituce nebo skryté prostituce. Je to prostě forma prostituce. Také tady jde o budování kapacity, protože nestačí, aby jsme něco zacílili, abychom to začlenili do hlavního proudu, jde také o to, aby v pořádku byli partneři. A jeden příklad, na kterém velmi záleží, je financování projektu budování kapacity, který vede IOM. A tam jde o to, aby se zabránilo eh, zneužívání pracovníků, kteří poskytují pomoc, protože samozřejmě eh, člověk se musí řídit vlastními zásadami, musí se podle nich chovat. My máme také určitá měřítka, takže v rámci celého projektového cyklu se s těmi nejzranitelnějšími, ale i postiženými skupinami o těchto věcech mluví. Často jde právě o ženy a děti. A jde o to, aby se zajistilo, až se bude stanovovat koncepce, až se, bude, až se budou zpracovat zprávy, aby vypovídali o tom, co zažili, jestli to, co děláme, dává smysl. Potřebujeme to prostě nějak poměřit. A máme tady ještě kolegyni z EEAS a z dalších organizací, ty nám určitě ukážou eh, další úhel této politiky, ale z hlediska humanitárního sektoru tady ještě jedna věc, kterou musíme prosazovat, na tom je také záleží, jde o koordinaci a spolupráci s armádou. Víte, že v EU máme spoustu vojenských misí a jedna je například v Mali. Tam jsme záměrně překročili hranici humanitární zóny a řekli jsme kolegům z armády, musíte zajistit, až budete stanovit koncepci vašeho programu, vaší mise, musíte tam zohlednit násilí páchne na základě pohlaví, ale musíte to také zapracovat do genderového mainstreamingu. To znamená, že oni potřebují určité mechanismy ještě před spuštěním mise, mají určitý kodex chování, složky na Mali je také musí dodržovat. Ale pak je tam také mechanismus podávání zpráva, to je podle mě také důležité. Takže to je takový konkrétní příklad, musíme se na to dívat z různých úhlů pohledu. Je to samozřejmě důležité při poskytování pomoci, ale také z hlediska budování kapacity a konkrétních zacílených opatření. A někdy musíte vykročit nad rámec toho, co běžně děláte. Já myslím, že to bude asi z mé strany vše, abychom pak ještě měli čas na diskuzi. Děkuji. Muito obrigada. Děkuji mnohokrát. A nyní bude mít slovo pan Sicke Stenekal, zástupce Fondu pro OSN. Thank you very much. When I was listening to the pre- Když jsem poslouchala předřečnice, tak jsem si říkala, že změna těchto pokynů, nebo ty původní pokyny byly z roku 2005. A já jsem si říkala, že jsme v podstatě ušli dlouhou cestu od roku 2005. Před deseti lety šlo o celou oblast násilí páchaného na základě pohlaví. Byla to jakási maličká oblast, na kterou se zaměřovali experti, ale zdaleka to nebylo předmětem takového obecného zájmu jako nyní, takže to je podle mě velmi pozitivní. Za těch deset let Řada humanitárních aktérů posílila eh, pozornost, kterou věnuje tomuto aspektu. Máme speciálního zástupce, který se zaměřuje na násilí v konfliktech. Samozřejmě Rada bezpečnosti přijala kritické usnesení, které podporuje důkladnější reakci na sexuální násilí a stále více mladých profesionálů si volí tuto oblast jako svou kariéru. Řešení násilí na základě pohlaví je důležité pro nás stejně jako pro UNICEF. Pro nás je to důležité jako samostatná oblast i jako integrovaný a kritický prvek naší činnosti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, řešení rovnosti pohlaví, zajištění práv dospívajících dívek, zapojení mužů a chlapců a také zajištění kvalitních údajů o populacích, což má pomáhat přípravě politik na základě důkazů. V průběhu let jsme vybudovali kapacitu pro řešení násilí na základě pohlaví v naléhavých situacích také za pomoci generálního ředitelství ECHO, to je asi před dvěma lety. Všichni eh, pracovníci v našich zemích mají určité zkušenosti, znalosti a EAS také vede koordinační mechanismus prakticky ve všech zemích, kde mají aktivní ochranné klastry. Od roku 2005, kdy poprvé došlo k integraci těchto pokynů nebo se z těch pokynů v podstatě stala jakási příručka pro odborníky na násilí páchané na základě pohlaví, ale také pro všechny ostatní, kteří se snažili vyšlapat cestu pro opatření ve vztahu k tomuto násilí mimo tradiční oblasti práce. Následná vyhodnocení humanitární reakce na naléhavé situace ukázalo, že některé základní minimální kroky, které v těch pokynech jsou, se pořád ještě nedělají a zvyšuje se riziko, že eh, ženy a děti, ženy a dívky narazí na sexuální násilí. Často to bylo proto, že se nezohlednila zásadní rizika ochrany, eh, které se týkají žen a dětí. Také je důležité zmínit, že pokyny v současné podobě byly výsledkem eh, dvouleté práce UNICEF a UPFAA, ale také pracovní skupiny 16 agentur. Tam patří mimo jiné i e, agentury OSN, Světový potravinový program a také e, hlavní nevládní aktéři v humanitárním světě, Oxfam, Save the Children a řada dalších. My jsme hrdí na to, že jsme se do toho také zapojili. Také působíme přímo v terénu a očekáváme, že budeme hrát aktivní roli při implementaci těchto pokynů. Na úrovni jednotlivých zemí implementační strategie, o které už mluvila kolegyně z UNICEFu, bude vycházet hodně ze stávajících konečních mechanismů pro rovnost pohlaví a hlavní aktéři v této oblasti mají určité mechanismy a ty jsou národní i mezinárodní. Pro tyto aktéry bude zásadní, aby se chopili vůči role, aby podpořili ostatní humanitární sektory i z hlediska začlenění do hlavního proudu a implementace těchto pokynů. Implementační strategii samozřejmě má, má jeden hlavní cíl a totiž zajistit, že humanitární programování ve všech nalévých situacích bude navrženo a implementováno ve všech sektorech, ve všech fázích, mezi všemi aktéry tak, že se podstatně omezí riziko, podpoří se odolnost a podpoří se také trvalá řešení problémů eh, spojených s násilím páchaným na základě pohlaví. Celkovým cílem pokynů proti tomuto násilí je dosáhnout eh, zásadní změny, přístupy zohledňující pohlaví a tyto programy se budou důsledně uplatňovat ve všech sektorech, ve všech humanitárních sektorech, ve všech eh, naléhavých situacích. Pokud všichni humanitární aktéři ve všech sektorech budou tyto pokyny dodržovat ve své práci, hodně se posílí bezpečnost a pohoda žen a děvčat, kterým sloužíme. Jedno opatření, které by mohlo zvážit, mohla zvážit Evropská unie, já vůbec nevím, jestli je to realistické, ale možná, že by bylo dobré zvážit, že by se zajistilo, že všichni partneři, kteří spolupracují s EU a s prostředky nebo s fondy EU, by uplatňovali tyto pokyny. Mohlo by se třeba zvážit, že se to zahrne do toho poměřování na základě pohlaví. O tom už mluvila paní Finghoere. Já myslím, že generální ředitelství ECHO a EU obecně by mohly podpořit tyto pokyny. Pokyny jsou jenom pokyny, musí se implementovat. A já myslím, že to by byla velice důležitá podpora. Mnohokrát děkuji. Muito obrigada. Děkuji vám. A teď dám slovo paní. Tedy další zástupkyni eh, Evropské instituce, a se paní Jivce Petkové. To je poradkyní a eh, řediteli pro lidská práva a demokracii v poradci eh, pro eh, rovnost pohlaví, pro otázky eh, pohlaví v SVČ. Máte pět minut. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji výborům FOM a DVS za uspořádání této výměny názoru a, a za jejich činnost v oblasti eh, rovnosti pohlaví. Také děkuji eh, komisi a DG Eco za naši eh, spolupráci a za to, jak prosazují rovnost pohlaví. A také děkuji UNICEFu a UNFPA za to, že se snaží revidovat ty obecné zásady při příležitosti jejich desátého výročí. Pět minut není za stolik. Já jsem se chtěla mm, dotknout jak sexuálního násilí v konfliktech, eh, tedy, eh, v, tedy hlavně z té vnější perspektivy EU, eh, prostřednictvím DG ECO v takzvané výzvě pro tedy výzvě k akci pod vedením Británie z roku 2010 se k tomu tedy postavilo a my jsme tam byli velmi důležitým partnerem ale eh, také vysoká představitelka a zvláštní představitelka pro lidská práva se účastnili aktivně eh, na globálním summitu pro eh, ukončení sexuálního násilí, který proběhl minulý rok v Londýně. Tam jsme se zavázali pomoci těm, kteří jsou ohroženi, kteří byli cílem a ukončit beztesnost pachatelů. Po tomto zasedání EU připravila neoficiální dokument, který má být praktickým eh, vodítkem k ukončení sexuálního násilí v konfliktech. Je to velice důležité, protože se to týká všech těch oblastí, kde hovoříme o ukončení sexuálního násilí. Týká se to lidských práv, prevence konfliktu a samozřejmě humanitární pomoci. Eh, Florika už tady hovořila o eh, skvělých tedy případech civilní a vojenské spolupráce, to znamená, co děláme s misemi CSDP. A jsem velice ráda, že vás mohu informovat, že jsme eh, se dohodli a je eh, začala připravovat základní studii, která se zaměří na všechny naše mise CSDP. Jak se tedy eh, řeší mm, násilí založené na pohlaví? Možná, že bych využila tuto příležitost, eh, že rok 2015 je výročí eh, příslušné usnesení eh, OSN k ženám o míru a bezpečnosti. EU e je velice aktivní v této agendě. Také jsme byli velmi aktivní při konzultacích o těch globálních studiích, které probíhají letos. A ráda bych vám řekla, že tyhle globální studie a uh, to, co proběhne v říjnu, je velice důležitý moment pro nás, pro všechny, tak abychom eh, zlepšili efektivitu a eh, vyřešili tedy ty eh, rostoucí trendy. Po těch nejnovějších úpravách toho usnesení z roku 2013, které se zaměřily konkrétně na pohlaví, zaměř, daném rozdílem pohlaví, tedy násilím na, na základě pohlaví, teď už máme poměrně komplexní přístup. Je to ta 1325K a analyzujeme to, jak se to implementuje a chceme také eh, aktualizovat ty eh, evropské indikátory, abychom zlepšili to monitorování ze strany EU ta agenda byla vytvořena před 15, před 15 lety a neměli jsme indikátory tehdy, které se eh, zabývaly tím sexuálním násilím vyplývajícím z pohlaví. Čili eh, tím se teď budeme eh, zabývat, abychom to zlepšili. Také bych potrhla, že při té říjnové revizi bude předsedou Rady bezpečnosti Španělsko, takže SVČ spolupracuje velmi intenzivně právě s ním, tak aby ten nový holistický přístup byl opravdu komplexní. A Evropská unie se podílela co nejvíce. Už jsem tady hovořil o tom neoficiálním dokumentu, ale ještě eh, dovolte, abych využila poslední minutu, abych zmínila dva dokumenty, které se v současné době připravují na evropské úrovni eh, oba k 20. výročí pekingské akční platformy a také k rozvojové agendě po roce 2015. Ten první dokument je Evropský akční plán pro lidská práva a demokracii. A jak už bylo řečeno dříve, tam eh, ta sexuální násilí v konfliktech a eh, násilí na základě pohlaví jsou eh, tedy velice dobře pokryty tento akční plán by rada měla přijmout v červenci. Další velice důležitý koncepční dokument, který se nyní připravuje, na základě eh, závěru Rady z minulého roku je akční plán v oblasti rozvoje. Tento eh, akční plán pro tedy rovnost pohlaví se zabýval dříve jenom eh, rozvojovou pomocí a teď eh, jak komise, tak vysoká představitelka se eh, zavázali, že to bude nový ambiciozní dokument, který se bude zabývat externími politikami a kde budeme mít také velmi konkrétní kroky, které budou navázány na humanitární systém, a tedy pomoc a také se budou zabývat sexuálním násilím v konfliktech eh, právě v souvislosti s tou agendou po roce 2015. Takže tady bych to asi ukončil a ráda odpovím na vaše další dotazy. Děkuji. Ještě než uh, otevřeme uh, rozpravu, a také já vím, že pan místopředseda musí otevřít uh, trošku dříve, tak dám uh, slovo uh, místopředsedovi Deve, aby uh, nám mohl eh, se k tomu vyjádřit k některým těm otázkám, o kterých jsme dnes hovořili. Thank you. I have a question. Děkuji. Já budu mít ještě o otázku na eh, paní Floriku Fink. Říkal jste, že je třeba také eh, zahrnout oběti terorismu. Co tím přesně myslíte? Mám odpovědět rovnou, nebo jestli můžete rovnou? Ať už se eh, jedná o, o, eh, o eh, oběť danou v, v rámci války nebo nějakého podobného scénáře, tak pořád je to trestný čin sexuálního násilí nebo znásilní nebo tak podobně. Možná, že jsem neřekla úplně jasně, že v minulosti jsme se zabývali ženskými umluvami, eh, římskými eh, umluvami a říkali jsme, že to je válečný zločin. A teď máme scénáře, kde už to eh, podle toho nesedí. Když se podíváte na Nigerii, na Boko Haram, na ISIL, tak tady je nárůst mm, výskytu znásilnění a sexuálního zneužívání a je to způsob teroru způsob destabilizace. A to znamená, že z tohohle se eh, stala ještě horší věc, protože eh, jsme se eh, zabývali obětmi, těmi nejzranitelnějšími, ale co můžeme tedy udělat pro to, abychom pomohli těm zranitelným, bez ohledu na to, kdo to spáchal? Hledáme, ano, a to musíme, to musíme uznat. Ale pokud tady máme ehm, IDP, no, podívejte se na eh, dívky eh, s eh, Boko Haram, unesené Boko Haram, které se vrátí, budou doufejme zastavené, tak uvědomíme uvědom um, si, že to bude nějaká realita, kterou nepopřeme. A bohužel, bohužel tyto pokyny jsou tedy stále důležitější. To jsem tím chtěla říct. Děkuji. Jenom tedy několik slov z mé strany. Jménem Výboru pro rozvoj vítáme velice váš příspěvek k tomuto tématu, které je pro nás velmi důležité. Po eh, konci léta projednáme u nás na výboru reformu architektury humanitární pomoci. Ještě před eh, světovým humanitárním summitem, který proběhne v květnu 2016. Eh, vaše příspěvky k této debatě samozřejmě eh, budou velice užitečné a vítané. Takže vám mnohokrát děkuji. A omlouvám se, že musím eh, odejít kvůli jinému výboru právě teď. Děkuji. Takže teď eh, zahajuji rozpravu. Takže máte možnost vyjádřit své připomínky. Dám slovo naší zpravodajce paní Aně Heď. Je zarážející že ti, kteří jsou nejslabší a potřebovali by největší ochranu v konfliktech, ve válkách a v katastrofických situacích, že právě oni jsou těmi, kteří jsou nejvíce vystaveni násilí. E, jako by se to stalo zbraní, která se používá v oblastech katastrof. Nedávno jsme hovořili o té katastrofické situaci týkající se těžby drahých v Kongu a hovořili jsme o tom, jakým způsobem se zneužívají dívky. Tady padla zmínka o Boko Haramu v konfliktech a katastrofách, ať už je to zemětřesení nebo povodně, vždy to jsou převážně ženy, které jsou vystaveny násilí. A to můžeme dát do souvislosti s finanční krizí v Evropě. I tady to můžeme vidět. Prostě vždycky eh, tyto problémy nejvíce odnesou ty nejslabší články společnosti. Eh, já jsem měla několik otázek, ale většina z nich byla vlastně už odpovězena. A jedna věc, o které se domnívám, že je nesmírně důležitá pro nás v Evropské unii, je, abychom se snažili zabezpečit, aby i lidé, kteří pracují mimo, území Evropy a pracují v takových konfliktních oblastech, aby disponovali odpovídajícím vzděláním. I to už tady zaznělo z pódia, aby lidé, které my tam vysíláme, měli odpovídající vzdělání, aby věděli, jak bojovat proti tomuto násilí založeném na pohlaví. Kladu si však otázku, jaké nároky kladete na vlády. Tam na, tam, na vlády eh, území, kde pracujete. Když se pokoušíte bojovat právě proti tomuto způsobu násilí. Bylo by pěkné, kdybyste k tomu ještě něco mohli říct, ale už teď vám děkuji za ty informace, které jsme ty dostali. Děkuji. Děkuji, paní Nojšl. Děkuji. Já mám otázečku zcela konkrétně na, ke skupině pachatelů a také ke skupině obětí. U pachatelů, tady jsme to slyšeli vícekrát, to mohou být váleční štváči, váleční agresoři, anebo jak právě tady také zaznělo, teroristické skupiny. Já bych se chtěla zaobrat jinou skupinou pachatelů jak bych to nazvala, jsou to muští spolu obyvatele v regionech, kde se má pomáhat. Tak já nevím, jak bych to přesně popsala, říká paní poslankyně. Hmm, ne agresory zvenku, ale třeba i uvnitř záchytných táborů. Tady by mě zajímalo, jak vypadá struktura pachatelů. A dokonce bych šla o krok dál, abych se zeptala, zda i ti, kteří pomáhají, jsou pachatelé, protože ve všech ostatních oblastích, kde se jedná o násilí na ženách a děvčátech, víme, že i ti, kteří pomáhají, pomocníci, vychovatelé, učitelé, také mohou patřit ke skupině pachatelů. Čili tady bych se ráda ehm, dověděla ještě více o diferenciaci skupin pachatelů. Eh, a co se týče žen, které eh, ženy, které se stávají oběťmi násilí, ano, to je jedna oblast, ale ještě by mě zajímalo, jakým způsobem dochází E, také e, k násilí na ženách, nebo jakým způsobem se stávají obětmi i ženy, které do těchto zem přicházejí, aby tamním ženám pomohly. A přesto i oni jsou oběťmi, to by mě zajímalo velice. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Sebastian. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám podobnou otázku jako je otázka, kterou právě položila paní Noel, ale je to velice stručná a konkrétní otázka. Co můžeme udělat? Protože my máme odpovědnost za toto násilí. Možná, že je to provokativní, ale máme ty takzvané humanitární zásahy. Nedávno jsme viděli, že vojáci OSN nutili k prostituci chudé ženy v oblastech, kde zasahovali v Liberii, na Haiti a někdy jsou sami vyni agresí a znásilnění. Co by se s tím mělo dělat? Měly by se ty skupiny prověřovat před zásahem, měly by se řádně poučit ti vojáci. Je to velice důležitá věc a musíme bojovat i proti tomu naléhavě, protože jinak přijdeme o morálku mezi našimi složkami. Je to důležitá věc. To je zajímavá věc, ano. A není paní Wood. Mnohokrát děkuji. Mě mrzí, že jsem tady nebyla na celou tu debatu. Zasedání výboru se konají ve stejnou dobu, je opravdu těžké přelíhat ze sálu do sálu. Ale na této věci mi velice záleží. Úplně náhodou, když jsem minulý týden jela do Británie, Narazila jsem na Venty Shepardovou, se kterou jsem pracovala v minulosti a která se věnuje boji proti násilí na ženách a děvčatech a chlapcích už hodně dlouhou dobu. A ona jela na školení v Británii, kde se měla připravit jako pečovatelka, jako někdo, kdo je schopen pracovat s oběťmi násilí v konfliktních situacích. Takže jsem jen chtěla něco říct k tomu, jak se staráme o ty, kteří se snaží postarat o oběti. Protože my je posíláme do přední linie, připravujeme je na velice obtížné situace a já jsem se jistá, že vybíráme ty nejlepší lidi, ale samozřejmě i my máme určitou povinnost péče, musíme se postarat o ty, kteří jsou v takových situacích. A Wendy říkala, že jí záleží především na situaci v Sýrii tam se vůbec nemůžeme dostat, abychom se pokusili řešit tu příšernou situaci, jich jsme svědky nebo no, které slyšíme. Nepřímo, ani nepřímo, ale víme, že se tam ty hrozné věci dějí. A bude tam tolik práce a bude to trvat celá léta. A my se musíme připravit, abychom byli schopni vypořádat se i s těmi závažnými psychologickými důsledky toho, co se děje s těmito ženami. A ještě pár dalších věcí. Něco víc k situacím, kdy víme, že se něco stalo a neřešilo se to. Já jsem napsala dopis vysoké představitelce o masovém znásilnění v Darfuru loni na podzim. A pokud vím, a možná nemám aktuální informace a asistentka mi pomůže, ale pokud vím, tak jsme pořád ještě nedostali odpovídající reakci od těchto agentur, pokud je o tyto situace. Já myslím, že čekáme příliš dlouho. Když se něco stane, někdo to ohlásí, píše se o tom v médiích, ve spolehlivých médiích a naše orgány nám stejně nedají dostatečnou odpověď. A sudánský uprchlík v naší zemi mě požádal, abych se na to zeptala. Já si myslím, že potřebujeme rychlejší odpověď. A potřebujeme vědět, že pachatelé budou předvedeni před spravedlnost co nejdřív. A my jako zástupci evropských občanů, když klademe otázky, musíme dostat odpověď. A ještě jedna věc, a to se týká přihlížejících. V Británii teď je hnutí v rámci hnutí lidí, kteří bojují proti násilí na ženách a dívkách. Mluví se o tom, co děláme jako přihlížející. Snažíme se vyzývat přihlížející, aby byli aktivnější. To znamená, když je někdo svědkem nějakého násilí na ženách nebo na dívkách, je jakýmsi přihlížejícím. Často se mu nechce zasahovat, neví, co s tím. Ale Británii teď rozhodně e, máme hnutí, které se snaží přihlížející vyzývat k tomu, aby byli proaktivnější, aby to víc ohlašovali, a rozhodně máme na vysokých školách výzkumné programy, rozhodně v Daremu. Je tam výzkumný program, který se tím zabývá a pracuje s organizacemi ve Skotsku. A mě zajímá, jak můžeme my možná využít tyto programy, tyto výzkumné programy, které probíhají obecně eh, ve vztahu k násilí na ženách, jak je do tohoto zapojit. Protože některé ženy jsou radikalizované, sledují, pozorují, vědí zřejmě, že jiné ženy někdo v situaci konfliktu znásilňuje. My si musíme pokusit pomoct jim a využít ty programy, které už máme. Mnohokrát děkuji za všechny otázky a připomínky. Já jsem si říkala, že na odpověď bychom teď mohli dát eh, slovo těm našim čtyřem řečníkům v opačném pořadí. Každý bude mít asi dvě minuty a můžete reagovat na otázky a připomínky. Začneme tedy paní Jitkou Petkovou z, eh, ze služby pro vnější činnost. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za otázky. A možná také začnu v opačném pozadí, to znamená, začnu v pořadí, začnu otázkou paní Wood. Já nevím, jak je to s tím vaším dopisem vysoké představitelce, ale okamžitě se na to podívám. Ještě dnes večer až se vrátím do kanceláře, takže doufám, že brzy dostanete nějakou odezvu. Otázka pana Sebastia. Pokaždé, když máme nějaký případ násilí mezi našimi vlastními vojáky nebo eh, v mírových operacích, kterou vede EU, nebo ve vojenských operacích, to je věc, kterou pozorně sledujeme. A to i v rámci podávání zpráv a v rámci usnesení eh, Rady bezpečnosti OSN 1325. Tam vidíte, že máme také konkrétní eh, opatření pro podávání zpráv v případě, když v našich operacích, v našich misích dojde k takovým případům, takže to opravdu sledujeme. Vy se ptáte, co je řešení a já myslím, že jeden důležitý prvek je výcvik a když mluvíme o výcviku, nejde jenom o výcvik před vysláním do akce, jde také o vysvětlování, co to všechno znamená, jak k tomu dochází? Jak tomu zabránit? Takže toto preventivní školení, tento preventivní výcvik je velice důležitý. My jsme pracovali i s muži, i s ženami, kteří přijeli mezi našimi, mezi našimi pracovníky, ale i s NATO, protože tam také mají podobné problémy. Je to jedna z oblastí, na které se zaměřujeme. A možná to ještě mohu propojit s otázkou paní Het ke školení nebo k průpravě. Evropské kolegium pro bezpečnost a obranu se zabývá výcvikem před vysláním do akce. Když mluvíme o e, mise a operace, jak civilní, tak vojenské, tento výcvik mají na starosti členské státy. Ale stále více se zabýváme tím, jak zajistit, že to školení e, je důsledné, neodporuje si a snažíme se nastavit dvě úrovně. Zaměříme se na děti a na ženy a na lidská práva. A toto školení, tento výcvik dostanou všechny členské státy. A také máme švédskou akademii, která je také veli, velmi aktivní a také připravuje školení podle toho usnesení 1325 a zaměřuje se to mimo jiné na otázky pohlaví. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže nyní dostane slovo paní Světské Steneka z UNPFA. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já chci krátce reagovat na to, co říkal pan Sebastian. Samozřejmě to je vždycky riziko, že pracovníci nebo lidé, kteří jsou v armádě, která má být mírovou složkou, se může stát, se mohou stát pachateli a to je samozřejmě naprosto nepřijatelné. A v tom případě, který jste zmínil, šlo nebo budeme mít tento týden eh, o těch lidech zprávu, interní zprávu v Liberii a na Haiti a to je naprosto nepřijatelné. Paní Petková říkala, že velice důležitý je výcvik a školení ale také potřebujeme jednoznačné kodexy chování, mechanismy pro podávání zpráv, interní dohled a také eh, bezodkladné řešení takových případů. Děkuji. Děkuji. Nyní požádáme o reakci paní Floriku Fink-Hoyer. Prosím. Děkuji. Pokud je otázku beztrestnosti, o tom vlastně mluvilo víc z vás. Z humanitárního hlediska se především snažíme o těchto věcech mluvit, informovat. My řešíme důsledky. My se nevěnujeme té politické stránce, ale máme povinnost informovat o tom a mluvit o tom. Mohli bychom to samozřejmě ovlivňovat jinak prostřednictvím našich vlastních aktérů z EU, jak už teď bylo řečeno a potvrzeno, do osnov pro účastníky našich misí jsme zařadili kodex chování, mechanizmy podávání zpráv, výcvik před vysláním do akce. Z toho máme radost. A mimo jiné to znamená, že se věnujeme předem eh, nastavení koncepcí všech těchto věcí, všech těchto misí, abychom to mohli ovlivnit. Ale pokud je o otázku, jestli rozlišujeme mezi pachateli a oběťmi, ne. Samozřejmě já jsem o tom nemluvila moc. Ale domácí násilí, násilí v táborech, nucené sňatky, prostituce, nejrůznější obtěžování v táborech. To je také obtížné a je velice důležité řešit to, stejně jako kdyby to bylo v jiném kontextu, takže my nerozlišujeme. Jak jsem říkala, my řešíme důsledky, zabýváme se tou zranitelností a když dáme s odběťmi, tak nerozlišujeme, jestli je to žena, nebo dívka, nebo muž, nebo chlapec. Ale zabýváme se tím kontextem. Hledáme rizika, nebo zjišťujeme, kde je větší riziko a kde je zvýšené riziko, jak eh, to riziko snížit z hlediska těch různých zranitelností. A myslím si, že tím se musíme řídit. Takže nerozlišujeme. Jak jsem říkala, Buď máme někdy ta zacílená opatření, nebo opatření v rámci obecných opatření, ale potřebujeme taky tam měřítka, abychom se zabývali konkrétními věcmi, abychom řešili tuto zvýšenou zranitelnost. A máme také dialog s DPKO, který vede EU a akční služba. My se toho účastníme. Já jsem tam několikrát byla a tam o tom také mluvíme. Oni uplatňují nulovou toleranci, ale musíme zajistit, že to není jenom na papíře. A když jsme v terénu, tak zjišťujeme, jak se to dělá a potom o tom mluvíme. A poslední otázka, jsem velice ráda, že jste o tom mluvila, paní Vod. Nicméně svět je teď nebezpečný nejen pro všechny, ale bohužel tam patří i humanitární pracovníci, takže celá ta otázka přístupu k ochraně, otázka respektu k úloze humanitárních pracovníků, ten principiální přístup, to se velice často nezohledňuje. Nezohledňují to vlády, ozbrojené skupiny, a poskytovat humanitární pomoc se stává mnohem obtížnější. Musíme eh, s tím něco dělat, protože to mimo jiné znamená, že potřebujeme i jiné mechanismy, jak se s tím vypořádat. Zejména jde o ty partnery v implementaci, o které se musíme postarat. My jsme dárci, ale vidíme, že se stává obtížnějším získat přístup. Ale v Syrii přístup máme, pomáhají nám partneři přímo v terénu. Riskují vlastní život, ale poskytují fantastické služby, takže to chci zdůraznit, protože to dělá spousta lidí každý den. A já myslím, že jsem víceméně zmínila všechno, co jsem chtěla říct. No, no. Děkuji. A ještě závěrem eh, dostala slovo paní Gwen Lewis z UNICEFu. Děkuji, já jsem se chtěla vrátit k tomu, co uh, už zaznělo a mm, hm, uh, eh, zúrazila bych, že v každém konfliktu potřebují podpořit jiné skupiny. Jsou tam i jiné eh, typy přeživších a souvisí to s různými uh, zranitelnými aspekty a riziky. Důležité je nestanovit tu kategorizaci předem chce, eh, chce to opravdu, abychom se zabývali tím, jakým způsobem se poskytují služby. Potom eh, jsem se chtěla zabývat tím eh, rámcem ochrany OSN a mezinárodních nestátních organizací. Jehož hlavním cílem je zabránit zneužívání příjemců tedy pomoci. HPC odpovídá tedy za implementaci toho, to Enshui, tady odpovídá za implementaci, je to aktivní skupina a UNDSS se tedy stará o to, aby to fungovalo v každé zemi, kde působíme. A potom je tady také eh, posílení pravomocí těch eh, přihlížejících, tak aby všichni byli odpovědní, ať už pracují kdekoliv. Je třeba postarat se o to, aby eh, všichni dělali působili tedy v tom v rámci, tedy ve spravedlivém systému pro přeživší. Já si myslím, že ta filozofie je základní. Ta tam je obsažena to, co se snažíme prosazovat. Jak říkáte, UNFPA i UNICEF a další jsou v eh, Syrii přítomní. Samozřejmě přístup je velký problém. Nicméně máme tam opravdu eh, důležité eh, programy, nejenom program stacené generace, tak abychom se dostali tedy k obětem. Nemlokrát děkuji. Rád bych poděkoval všem řečnicím. Je to debata, eh, které určitě na našem výboru budeme pokračovat. Jsou eh, některé eh, tedy závěry, které z toho můžeme vyvodit, například důležitost plánování, komunikace, posuzování a sledování těchto praktických obecných zásad, toho, jak jsou implementovány a posuzovat je nejenom z hlediska sexuálního násilí tady, ale z hlediska to násilí i jinde. Musíme upravit, eh, upravit eh, svoji strategii na proměňující se realitu a jednotlivým, eh, také vůči jednotlivým sektorům. Další důležitá věc v té debatě byla to, že ta strategie by se měla zaměřit na různé rizikové skupiny. Různé skupiny žen ohrožených. Takže to byla velice užitečná debata Eh, debatu budeme, pokrač, eh, tedy budeme v ní pokračovat a ještě jednou vám děkuji za příspěvky. Okay. Budget. Yeah. Muito bem. Um... Dobře tedy začneme s dalším bodem. Bodem 8 našeho dnešního programu. Jedná se o rozpočet 2016, mandát pro třístraná jednání. Tento výbor rozhodl vypracovat stanovisko k výboru pro rozpočet, co se týká mandátu pro třístraná vyjednávání k rozpočtu 2016. Naší navrhovatelkou je Barbara Matera za Evropskou stranu lidovou. Tento návrh stanoviska E, již byl prodiskutován 7. května na zasedání výboru a pozměňovací návrhy se mohly podávat až do 18. května. Bylo jich podáno 11 ze strany členů našeho výboru. A teď bychom tedy měli přistoupit k diskusi o pozměňovacích návrzích, které byly podány. A nezapomínejme na to, že hlasovat se bude zítra. Paní Matera tu dnes nemůže být a proto dám v její jménu slovo paní Petir. Bude hovořit teda ve jméno zpravodajky paní Materové. Hvala vám lepo. Děkuji. Nejprve bych ráda omluvila paní Materu, nemůže být s námi ze zdravotních důvodů a v jejím jméně bych chtěla mm, okomentovat některé pozměňovací návrhy. Bylo jich tady podáno 11 ze strany vážených eh, členů tohoto výboru. Jedná se o dokument, který eh, připravila komise. Týká se to tedy rozpočtových priorit. A Tady mm, to nemá nějaké typické prvky pro eh, rovnost pohlaví. Paní Matera toho lituje. A chtěla by, abychom vypracovali strategii, která by při eh, nových návrzích rozpočtu eh, zahrnula i gender specifickou dimenzi. Kromě toho říká, že Ona i frakce EPP by s ohledem na rovné postavení mužů a žen eh, měli, eh, mají tedy také tuto pozici a proto eh, s většinou návrhu souhlasí za EPP, ale na druhé straně nemůže podpořit pozměňovací návrh číslo 10, Paní Matera si váží příspěvku, paní Björk i frakce GUE, která tedy jménem paní Björk tento návrh podala, ale zpravodajka se domnívá, že tento pozměňovací návrh jde příliš daleko a není přiměřený, protože tento návrh vyzývá členské státy Evropské unie a Evropskou unii omezit va- Vojenské výdaje je třeba říci, že EU vůbec nemá žádný rozpočet pro armádu a proto tento návrh už co do obsahu není věcně správný. Kromě toho se v tomto pozměňovacím návrhu eh, míchají vojenské výdaje a výdaje v eh, na bránění násilí proti ženám a dívkám a s tím EPP nesouhlasí. Ehm, jak už bylo řečeno, EU nemá rozpočet pro armádu a proto paní Matera vyzývá členky výboru, aby tento pozměňovací návrh 10 zamítli a jinak, aby podpořili její zprávu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo paní Remka za zelené. Thank you very much. Uh, I'm... Mnohokrát děkuji. Já jsem tady místo kolegyně Moniky Vane, která tady bohužel nemůže být, ale také mi dala pár bodů, které tady mám zmínit. A především také paní Vana. Mám poděkovat zpravodajce za tuto eh, zprávu a za to stanovisko. Je to velice dobrý základ pro další diskuzi. Mm. Paní Vana bych chtěla posílit dva body v této debatě. První z nich se týká toho, že ve stanovisku, které se nám teď předkládá, je záměření na násilí na ženách velkou prioritou. My jako zelení to samozřejmě podporujeme. Násilí na ženách by mělo být jednoznačnou prioritou, ale jedna z věcí, kterou ona chce také zmínit, je ekonomická situace žen – a ekonomické posílení žen. Například bychom měli změnit také rozdíly v odměnách z rozpočtového hlediska, abychom sice neubírali na významu otázky násilí na ženách, ale abychom také změnili to otázku ekonomického posílení žen. A druhá věc, ona napsala pozměňovací návrh číslo dvě, kde chtěla posílit úlohou veřejných služeb pro ženy, jak z hlediska zaměstnanosti. Nepoměrně hodně žen pracuje ve veřejných službách a na druhou stranu poskytování veřejných služeb je také velice důležité pro ženy. A ona má pocit, že to, jak se to zmiňuje, a možná je to i otázka překladu, není už úplně jasné. A proto bych chtěla, aby se oba tyto aspekty o veřejných službách také zahrnuly do tohoto stanoviska. Ale obecně řečeno jsme opravdu spokojení s tímto základem. Kdyby to stanovisko mohlo zohlednit tyto věci, tak stínová zpravodajka za naši skupinu by to opravdu ocenila. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo paní Boxen za SAD. Eh, smatram da osnaživanje žena... Eh, eh, Domnívám se, že posílení žen samozřejmě znamená zvýšit jejich vychování, eh, získat zlepšení jejich finanční situace a tak dále. To všechno je nezbytné, aby mohli samostatně žít. Většina z těchto projektů by ráda splněla právě tento cíl. Sociální demokracie podpoří většinu pozměňovacích návrhů. Chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce, která to bohužel dnes není, ale vy to jistě vyřídíte. Měli jsme vynikající spolupráci, rovněž chceme také poděkovat sekretariátu a myslíme si, že společným přístupem eh, se nám podaří zlepšit eh, postavení žen a vůbec, že bude tato otázka zohleděna při dalších rozpočtech. Děkuji. Eh. Děkuji. Já budu hovořit za mou politickou skupinu, protože tady nemáme přítomnou a stínovou zpravodajku. A ráda bych řekla, že je zjevné, že Evropská unie nemá vlastní armádu, ale hodně peněz se vydává na e, zahraniční intervence. Rozpočet Evropské unie e, jak jsme viděli, podporuje mm, také eh, Evropskou službu pro vnější činnost. To už jsme viděli v předešlé diskusi. My se domníváme, že bychom mohli získávat více prostředků pro eh, rovné příležitosti. A z tohoto hlediska bych ráda eh, se přimlouvala pro to, abyste hlasovali pro tento pozměňovací návrh. Nevidím tady ještě žádosti o slovo. Teď bych tedy ráda věděla, zda paní Peter chce ještě něco říci. Ne, není tomu tak dobře. Děkuji mnohokrát. To znamená, že jsme ukončili diskusi k tomuto bodu a dostáváme se k následujícímu bodu. Pod 10, říká paní předsedkyně a asi to bude o 9. Strategický rámec pro ochranu a bezpečnost zdraví při práci 2014 až 2020. Jedná se o stanovisko eh, zprávy z vlastní, ke zprávě z vlastní iniciativy Výboru pro zaměstnanost. Už máme návrh stanoviska navrhovatelky z SAD, Viviane Borcen. A dnes bychom měli mít první diskusi k tomuto návrhu stanoviska. A dám slovo paní Borcen. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća e, drage kolegice i kolege drago mi da danas imamo a jsem velice ráda, že dnes můžeme vést debatu o tomto tématu, které je velmi důležité. Je to důležitý eh, problém na eh, trhu práce. Se eh, své pracovní zkušenosti specialistky, tedy pracovní lékařky, vím, jak práce se může negativně promítnout na obecné i psychické zdraví pracujících. Je tady také o e, profesionální kariéru žen a ale také e, o ty ženy, které pracují v domácnosti, protože práce e, v domácnosti ženám pokračuje. Chtěla bych eh, zdůraznit eh, například eh, zrušení směrnice o mateřství, potom škodlivé chemikálie, které jsou ženy vystaveny. Komise stále nezavedla horní hranice. Jedná se tady o soukromý i profesní život žen, který vede často k onemocněním skeletomuskulárního kaparátu. Myslím, že to je tady obsažené. Nemysl, ne, nevím, jestli jsou tam obsaženy úplně všechny, eh, všechna témata, ale každopádně budu se těšit na vaše připomínky eh, pozměňovací návrhy. Já bych se chtěla zaměřit především na ženy, které jsou vystaveny příliš velkému eh, stresu. Eh, kromě toho jsou eh, sexuálně obtěžovány, eh, pracují eh, v kratší pracovní době a pracují eh, za méně peněz než eh, muži, kteří dělají to tež. Také jde, eh, je to důležité proto, aby ženy dostávaly slušnou penzi v pokročilém věku. Potom pokud jde o pracovní standardy, tady máme s tím související o nemocnění. V našem výboru pro veřejné zdraví jsem také členkou a jsem pro spravedlivý přístup všech eh, k zdravotnictví. Ten eh, rozdíl jasně ukazuje očekávaná doba dožití eh, v jednotlivých členských státech. A tato, tento rozdíl je ještě větší, když tam zahrneme genderové aspekty. Děkuji kolegům za spolupráci, aby ten dokument nakonec dopadl co nejlépe. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní zpravodajce. Protože se nikdo nehlásí o slovo, já jako stínová zpravodajka za skupinu GUE a NGL budu mít několik připomínek k tomuto návrhu stanoviska. Obecně řečeno souhlasíme se všemi základními myšlenkami, které se v tomto stanovisku objevily a stoprocentně můžeme souhlasit s tím, co tady je uvedeno. Ale je zřejmé, že z časových důvodů a z hlediska prostoru nemůžeme zacházet do podrobností, ale já myslím, že v kontextu pozměňovacích návrhů, a protože ještě máme určitý čas na předložení pozměňovacích návrhů, můžeme doplnit ještě některé podrobnosti. Máme obavy z nárůstu psychologických a sociálních rizik na pracovišti, z nárůstu duševních chorob pracovnic, A starosti nám působí také duševní zdraví žen eh, pokud je vysoká nezaměstnanost žen a projevuje se vyšší tlak ze strany šéfů, třeba v důsledku krize. Protože když je vysoká nezaměstnanost, je zřejmé, že se projevují další faktory. Pracovnice pak pracují v horších podmínkách, podmínkách, které by pro ně předtím nebyly přijatelné. Jsou tady tedy další dodatečné faktory a někteří lidé si dnes eh, myslí, že se zhoršuje duševní zdraví. Nemáme žádné preventivní politiky na pracoviště nemáme žádné nástroje, které nám eh, pomáhají rozpoznat eh, rané příznaky duševních chorob. Kdybychom měli odpovídající nástroje pro sledování těchto věcí, mohlo by se stát, že by se omezil výskyt takových chorob. Musíme tedy prakticky proti těmto věcem bojovat. A pokud je o úpravu pracovní doby, to je pro nás velice důležitá věc. Musíme se bránit další deregulaci pracovní doby. Proti tomu musíme bojovat. pracovní doba bývá hodně intenzivní, to má dopad na zdraví a už nám to ukázala celá řada důkazů, příkladů. A poslední věc. Ve čtvrtém odstavci zmiňujete otázku školení inspektorů. Inspektorů práce, bezpečnostní zástupců samozřejmě potřebují školení, potřebují školení pro genderový mainstreaming. A je také důležité, abychom měli bezpečnostní zástupce inspektory práce. Ale tyto struktury jsou teď oslabené. Inspektoři už nejsou nezbytně nutně nezávislí, už to nejsou státní struktury, i vlastně tady dochází k privatizaci. Takže my chceme ochránit tyto státní struktury, chceme, aby tyto inspektoři práce byli nezávislí. Nechceme v této oblasti privatizaci. Nicméně doufáme, že se nám tyto body ještě podaří do stanoviska dostat. Paní Moody? Mnohokrát děkuji. Ano. Já chci také podpořit nejenom státní zastoupení z hlediska inspektorů práce, ale také odbory a úlohu odborů a zástupců pro BOZP v odborech. Ti jsou také velice důležití. A chci také podpořit ty návrhy, které posilují tento návrh, zvlášť ve dvou oblastech. Za prvé práce na směny a noční práce ve vztahu k ženám a jaké to má dopady na BOZP. A jde také o to, že ženy pracují do stále vyššího věku, protože nemají dostatečné penzijní zabezpečení a to má také určitý dopad na jejich zdravotní stav protože musí eh, pracovat mnohem déle, než eh, byl věk, který byl dřív považován za odpovídající věk odchodu do důchodu a má to určitý dopad i na pohlaví. Ale já myslím, že se to řeší výborným způsobem a já to velice ráda ještě dál podpořím. Děkuji. Paní Petar? Hvala lijepo. Htjela bi samo reći... Děkuji. Já ráda bych jenom připojila, že eh, Tady většina obtížných problémů je vaší zprávě hm, velice dobře začleněna. A k tomu bych ještě ráda eh, podotkla, jak důležitá je tato směrnice, o které se vyjednává. Ale ten význam nelze dostatečně eh, zdůrazňovat nebo dosti zdůrazňovat. Jedná se tady o ženy, které pracují ve, faktoru, mm, eh, ve sektoru služeb, které pracují třeba tři dny a pak mají zase volno v těchto rytmech, tak se nemůžou, nemohou starat o svou rodinu. Většinou jsou minimálně placené. Většina z nich začíná pracovat v 16 či 18 letech. To zná. A když eh, se dožijí důchodů, jsou většinou v tak špatném eh, stavu, eh, že to by mělo také být zobrazeno ve zprávě a proto toto já zmíním ve svém pozměňovacím návrhu. Děkuji. A dám tady slovo paní navrhovatelce. Chceli něco ještě dodat. Prosím. Zahvaljujem, gospođo, predsed... predsjedavajuća. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich komentáře. Hmm. Myslím si, že tento dokument je zatím skutečně jenom pracovním dokumentem, měl by sloužit jako základ, který samozřejmě může být obohacen pozměňovacími návrhy. Já souhlasím se vším, co zde zaznělo. A doufám, že snad i další kolegyně a kolegové přispějí třeba písemnými pozměňovacími návrhy ke kvalitě tohoto dokumentu, ti, kteří zde dnes nemohou být. Doufám, že se nám podaří eh, vypracovat takový dokument, který by pomohl výboru pro zaměstnanost. Do 12. června 12 hodin se mají předávat pozměňovací návrhy a vyzývám vás tomu, abyste je předkládali. Děkuji. Sim, a informação que aqui temos do secretário. Podle informace, které jsem dostala od sekretariátu, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ještě je do 22. června do 12 hodin. Dobrá, jelikož tady už nemáme žádné body programu, dovolte, abych vám poděkovala a vyhlas, prohlasuji naše zasedání za, zavřen, za uzavřené, ukončené. Zítra v 9 se sejdeme s koordinátory. Děkuji všem, děkuji i tlumočníkům za jejich práci.